Mohu vás poprosit, vážení kolegové, abyste se usadili, protože eh, naši význační hosté již dorazili a není důvodu, proč odkládat začátek schůze. Voilà. Požádám vás nejprve o přijetí návrhu pořadu dne, kdy máme vést výměnu názoru s Janem van der Eyckem. Tento bod je odložen na podzim. To je tedy jedna změna. Dále tlumočení máme ve všech jazycích, kromě estonštiny a litevštiny. Poprosím vás o schválení zápisu ze schůzí konaných 3. a 4. května a 2. 3. června. Má k tomu někdo nějakou připomínku, námitku? Není námitek? Děkuji, schváleno. A nyní přistoupíme k výměně názorů s paní Onkelenksovou za radu. Eh, jde o radu ministrů eh, sociálních eh, záležitostí a zdravotnictví. A dále proběhla výměna názorů s paní Laruel, která je ministriní zemědělství, zaměstnanosti, zaměstnanosti ano? Ne, pro potravnou bezpečnost, pardon a pro zemědělství tedy. Nevím, v jakém pořadí si přejete vystoupit. Paní Onkalengs tedy jako první. Čeká nás celá řada témat, paní ministrině. Je to zpráva paní Grostetové, dále eh, farmaceutický balíček, to má na starost paní Makivas, pan Matiar Fene. Dále informace pro spotřebitele, to, eh, těm jsme se dlouho zabývali, dále zpráva paní Liotard. Tomu jsme také věnovali hodně času, takže se těšíme na to, co nám tomu budete chtít říci. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Belgické předsednictví Evropské unie se rozhodlo, že první neformální radu eh, zrealizuje právě pro oblast zdravotnictví. To, myslím, svědčí o významu, který tomu chceme přikládat. Tato neformální rada proběhla začátkem minulého týdne a eh, připadá mi užitečné vás seznámit eh, s průběhem této rady. s tématy, která byla projednávána. Nejprve jsme projednávali problematiku rakoviny, O tom jste jistě také hodně jednali, což je normální, protože eh, každý rok máme 3 miliony 200 tisíc eh, Evropanů, kteří podlehnou této chorobě. umrtnost no, tedy zůstává stále dosti vysoká. Projednali jsme tedy tuto problematiku s tím, že na evropské úrovni již proběhly nebo respektive byly navršeny některé kroky a byly také zrealizovány zajímavé kroky, jako partnerství proti rakovině. Je zde také nová společná akce eh, navržená komisí. Na neformální radě se nám podařilo dosáhnout toho, že všechny členské státy zastoupené v radě se ehm, rozhodly připojit k té společné akci některé státy byly, tady absentovaly před začátkem neformální Eh, rady, respektive nechtěl se to účastnit, na radě se nám podařilo dosáhnout společného rozhodnutí se k tomu připojit, eh, s tím, že tedy ve všech členských státech EU bude eh, plán pro boj s rakovinou a všichni si přejeme pokročit, zlepšit depistáž tam, kde to má smysl, například u rakoviny děložního hrdla. Dále jsme projednali téma pandemie chřipky H1N1. Eh, nebylo to poprvé, co jsme rozeběli toto téma, a to nebylo to poprvé ani na neformální radě, protože za francouzské předsednictví již proběhla neformální rada, která vlastně se věnovala přípravám na případnou epidemii. Bylo to takové virtuální cvičení, dosti zajímavé. Bohužel v posledních měsících jsme se to potom vyzkoušeli na ostro. Musím si, že eh, Belgie právě tehdy se tázala, zda není třeba pokročit daleko dále v oblasti společného řízení eh, objednávek eh, a skladování vakcín. Tehdy 22 zemí ze 27 bylo proti tomuto návrhu Belgie. Um, pak jsme tedy zažili skutečnou pandemii a na neformální radě jsem konstatovala, že zřejmě již není um, odpor proti postupu formou společné platformy. A pokud bychom uh, opět vyjednávali o objednávce vakcín s tím, že komise na podzim předloží příslušný návrh. Či ta diskuse se posunula dál, to si myslím, že je dobré a musím říci, že byly skutečně problémy, které vyplývaly eh, z roztřištěnosti eh, řízení příprav na pandemii chřipky H1N1. Také ve výboru pro eh, sanitární bezpečnost jsme o tom jednali, protože mandát vyprší v prosinci a bude třeba tedy se podívat na to, jak to dále nastavit, za ten mandát prodloužit nebo postupovat nějak jinak. Dovolte, abych eh, se dotkla také některých nezanedbatelných legislativních aktů v oblasti veřejného zdraví. Ráda bych vás informovala o tom, že proběhne šest konferencí na vysoké úrovni 21. října, která se bude týkat chronických onemocnění. Další konference začátkem září ohledně zdravotnického personálu. tím, že každá z členských států, vy to jistě víte, jste odborníci na danou problematiku, víte, že eh, chybí pracovníci, chybí kvalitní pracovníci a tak dále. Dále proběhne také eh, v září konference na vysoké úrovni eh, k problematice výživy. Čtvrtá konference potom 23. a 24. září o inovacích a solidaritě v sektoru léčiv. To je o to důležitější pro přístup pacientů. Eh, například jsou ty takzvané eh, jsou to tedy vzácné choroby a tam jde potom o to zaručit přístup pacientům eh, k léčivům. Jde, je, jde o to zajistit solidaritu v rámci Evropské unie. Proběhne také konference na vysoké úrovni k demencím, k Alzheimerově chorobě. Myslím, že vyjdeme z aktuálních výsledků výzkumu a budeme se také opírat o závěry rady a sdělení komise. A konečně proběhne konference 1. až 2. října ke, eh, ke vzdělávání ohledně dobrých životních podmínek zvířat. Takže tolik tedy k neformálním radám a konferencím na vysoké úrovni. Nyní legislativní balíčky. Nejprve eh, balíček farmaceutický. V této souvislosti bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za vynikající spolupráci, která nám umožnila, jak se domnívám, Eh, dokončit eh, práce na směrnici o farmakovigilanci. To si myslím, že je opravdu dobrý výsledek. A ta společná práce je, myslím, dobrou předzvěstí pro eh, další práce na farmaceutickém balíčku. Druhý návrh se týká, jak dobře víte, směrnice o padělaných léčivech Tady opět jde o nesmírně důležitý legislativní text. Eh, já jsem eh, trošku sledovala eh, to, co v této věci vypracoval váš výbor. Jsou to důležité výsledky a doufám, že se nám podaří spolupracovat na nejrůznějších oblastech. Doufám, že se podaří překonat rozdíly. Ty rozdílné názory se zatím týkají definicí, také Eh, charakteristik eh, bezpečnosti, eh, paralelismu, paralelního prodeje. A doufám, že se to podaří překonat ty rozdíly. Jak víte, pustili jsme se do nové oblasti a to je prodej po internetu. Myslím si, že to je velice důležitá oblast, protože téměř 60 léčiv prodávaných po internetu jsou padělky. Takže já naprosto chápu stanovisko Evropského parlamentu, který žádá, abychom neopomíjeli tuto oblast eh, prodeje velice problematickou. Víte, že výchozí text komise eh, v této věci vypadal tak, že asi potřebujeme dát komise trošku více času, to dále eh, rozpracovat, tak abychom nakonec mohli dospět k politické dohodě na prosincové radě. Určitě za belgické předsednictví a také jménem svých eh, kolegů učiním maximum eh, ve spolupráci s Evropským parlamentem a samozřejmě i s komisí maximum proto, abychom co nejrychleji dospěli k dohodě, protože vlastně každý den, který uplyne bez eh, výsledku v této věci, znamená, že další lidé se stanou oběti padělaných léků. Dále je zde návrh směrnice o informacích pro pacienty u eh, léčiv podlehajících eh, před, o léčiv tedy na předpis. Ehm, rada, jak jsme zaznamenali, eh, nechtěla slyšet vůbec o tom návrhu komise protože tedy rada byla jednomyslně proti tomuto návrhu komise. Během eh, neformální rady minulý týden jsem toto téma znovu nastolila a zdálo se mi, že eh, kolegové byli otevřenější diskusy. Takže bude tady třeba využít eh, této příležitosti. Uvidíme, zase podaří dosáhnout dohody. Pan komisař Dali, který byl přítomen na formální radě, Ehm, si dobře je vědom, dobře zaznamenal ty eh, překážky, které tam vnímá rada. Podle toho bude text eh, uspůsoben a také podle názoru Evropského parlamentu promítnuto do nedávné zprávy. Já se domnívám, že parlament byl spraven o tom, že ten text nebude stažen, ale změněn, tak aby se zohlednily priority Evropského parlamentu a, a podněty sekretária rady. Tolik tedy k farmaceutickému balíčku. Dále nás čeká jeden obtížný text, který se týká přezrančního poskytování péče. To je nesmírně e, důležitý e, právní akt, který je v zájmu pacienta. Jak víte, bylo zapotřebí čtyř posovědoucích předsednictví, abychom dospěli k politické dohodě v červnu Já jsem si dobře vědoma, že mezi tímto textem, který se stal předmětem politické schody, a mezi vůlí Evropského parlamentu ehm, je určitý rozdíl, jsou určité rozdíly, a to značné. Já jsem připravena pracovat ruku v ruce s parlamentem a s komisí, aby se zblížily naše postoje. Já poté, co jsem se účastnila zasedání rady, eh, bych se chtěla postarat o to, abychom nepropásli určité příležitosti. Samozřejmě v zájmu pacienta je otevřít co možná nejvíce přístup k přeshraničnímu poskytování péče, a to pro všechny evropské občany, ale zároveň je zde určitá snaha, to je třeba si uvědomit, snaha všech členských států Eh, zajistit financování eh, zdravotnictví. My budeme se tomu moci ještě věnovat. Eh, je třeba zohlednit i toto stanovisko, protože zajišťování nákladů na zdravotní péče, to je také důležité, je to také v zájmu pacienta, takže je třeba zohlednit obě, obě a obě stanoviska. Dále je zde text týkající se informací pro spotřebitele ohledně potravin. Vy jste právě přijali zprávu parlamentu cirka před třemi týdny a já bych jménem ráda k tomu parlamentu ráda poblahopřála. Na prosincové radě eh, jsme dospěli k politické schodě eh, potřebné pro druhé čtení. Je tam minimálně pět eh, sporných bodů, takže vidíte, že té práce bude hodně. Jednak je tam otázka značení různých operátorů, dále značení původu, k tomu se, myslím, vedla dlouhá diskuse ve vašem výboru. Dále otázka značení u alkoholických nápojů, otázka národních režimů a konečně otázka um, informací o výživné či výživové hodnotě. Dále takzvané nové potraviny. Tady jste zaujali jednoznačné stanovisko 7. července zejména ohledně klonovaných živočichů. S tím, že je tady jasný rozdíl mezi eh, pohledem komise a pohledem Evropského parlamentu. My v radě samozřejmě budeme muset také zaujmout stanovisko a půjde to tedy do dohodovacího řízení v nadcházejících týdnech. Samozřejmě ta stanoviska se liší, ale myslím si, že obě strany se jsou vědomy, že bez dohody eh, uvádění na trh eh, eh, ve své uvádění na trh produktů sklonovaných živočichů už je realitou. To už se děje, čili nechat to běžet určitě není dobré řešení, aniž bychom to nějak ošetřili a bude tady asi třeba se tomu opravdu s veškerým nasazením věnovat, tak abychom dosáhli nějaké dohody. Takže, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, tolik témata, kterým se budeme věnovat v nadcházejících týdnech. Děkuji za pozornost. Madame eh, la ministre et présidente de... Vážená paní ministrině, úřadující předsedkyně rady, děkuji za tyto návrhy, za tyto nasněné příležitosti konstruktivní přístup. Eh, té práce bude hodně, zejména k tomu posledně zmiňovanému bodu eh, klonovaných živočichů. Tady má parlament jednoznačné stanovisko a bude třeba se k tomu vrátit eh, určitě v tom dohodovacím výboru. To nebude snadná práce. Nyní bych možná dala slovo rovnou paní ministrině Laruel a potom, vážení kolegové, zahajíme diskusy po dobu, která nám bude v tu chvíli zpívat. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pokud je o eh, eh, fito, sanitární veterinární oblast a bezpečnost potravin, naše předsednictví bude podporovat eh, provádění koherentní politiky, vytaže řízení sanitárních rizik, se pojí se s globalizací v obchodě, s klimatickými změnami, a v některých regionech také eh, s koncentrovaným chovem. To eh, si žádá zavádění sanitární politiky, která se bude více orientovat na eh, prevenci a analýzu rizika. Takováto sanitární politika ovšem samozřejmě musí být vedena za přijatelných nákladů pro zemědělce. Ehm, klimatický vývoj má také dopad na náklady pro, pro krmeva. Ehm, vývoj cen v roce 2007 ukázal, že klimatické změny mají reálné dopady na eh, náklady na krmiva pro zemědělce v Evropě. Připomeňme si, že eh, živočišná zemědělská výroba eh, v Evropě výrazně dováží vegetativní rostlinné bílkoviny odinut, protože jich nemáme dostatek. Eh, komise eh, bude muset eh, před, předložit vyhodnocení cestovní mapy ST2, to se tedy týká přenosných spongiformních encefalopatií. Jde o období 2010 až 2015. Samozřejmě nesmíme ohrozit veřejné zdraví, ale zároveň se domnívám, že pokud ehm, pokud vypuknou takovéto choroby, je třeba jednat mm, velice striktně a velice rychle a je třeba ehm, je třeba tady řešit to riziko, bránit vysoce rizikovým situacím. Máme proto, um, napětě očekáváme hodnocení komise a bude třeba tedy zavést systém vyhodnocování rizika ve všech jeho fázích. Je třeba rovněž zacionalizovat některé postupy, pokud je o bezpečnost potravin a Eh, sanitární rizika. Dále další věc se týká financování strategie pro zdraví zvířat. To jsme projednali 27. září na radě. Je třeba také vyhodnotit režim týkající se eh, zdraví rostlin. Zde ten, k této věci eh, přednese zprávu pan komisař Dali nebo určitý návrh, pan komisař Dali. Další aktuální téma. Já vím, že se sejdete s panem komisařem Dalim hned po nás a on vám jistě, eh, on vás jistě bude informovat o zprávě, kterou předložil ohledně geneticky modifikovaných organismů. Eh, GMO to je velice složitá problematika, komplexní, eh, má to celou řadu aspektů, je tady jednak schalování, je tady jednak pěstování těchto organismů. Já bych ráda řekla, že Rada pro zemědělství se hodlá účastnit této debaty, protože samozřejmě GMO mají dopad na životní prostředí, je třeba eh, vyhodnotit dopady, vyhodnotit rizika pro životní prostředí, pro veřejné zdraví. Nikdo nemůže popírat, že eh, ovšem na druhé straně GMO eh, jsou také a nikdo nemůže popírat, že GMO tady jsou přímo či nepřímo spojeny se zemědělstvím, s, s, s osazováním ploch, na ten návrh či tu zprávu pana komisaře dali už máme celou řadu reakcí belgické předsednictví v každém případě by rádo dále projednávalo tuto problematiku. Dále pro informaci proběhne správní rada v Bruselu 20. až 20. října a na okraji tohoto zasedání eh, zorganizujeme konferenci, na kterou samozřejmě budete pozváni. Je to konference věnovaná tématu úloha vědy v potravinové politice. Eh, řešena budou tři témata. Eh, věda a pravda, jinými slovy, eh, může věda obsáhnout celou pravdu. Dále eh, věda a demokracie, tedy je možné rozhodovací pravomoci přenést výhradně na experty na vědce. A za třetí téma, princip předběžné opatrnosti. Jistě se nám budete souhlasit, že eh, tato tři témata právě v souvislosti s problematikou GMO jsou velice relevantní. Takže Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci vás dále zdržovat, ale těším se na vaše dotazy. Děkuji. Euh, Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Eh, samozřejmě, eh, GMO se týká zemědělství. Promiňte? Ano, to je samozřejmé. Eh, to bylo pouze, není to pouze jediná věc, ale samozřejmě se toho také týká. Dobře, takže nyní dáme slovo našim kolegům, možná po takových pěti. Prosím pěkně, nehovořte déle než tři minuty. A začneme Francouz Grostet. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já eh, se konkrétně obrátím na paní ministrině pověřenou problematikou zdravotnictví. Vy jste nám tady naznačila co byste chtěla zvládnout za belgického předsednictví. jestli nebudete překvapena, eh, já jsem zpravodajkou eh, pro práva pacientů eh, v poskytování přeshraniční péče. Jestli vás nepřekvapí, že tady zdůrazním právě toto téma a chci vám říct, že skutečně počítám s belgickým předsednictvím, spolehám na vás a dovolte, abych využila této příležitosti a přivítala dobré vztahy s vašimi pracovníky, je tedy třeba eh, dát veškerou možnost dosažení politické rody s vaším předsednictvím, protože, jak jste sama poznamenala, bylo na to potřeba čtyř předsednictví, tak abychom dospěli díky španělskému předsednictví k dohodě aby se tady dospěl k dohodě. A uvědomíme si, že to je poprvé, kde tady máme postoj rady, který ovšem nevychází z výsledku prvního čtení v Evropském parlamentu. To je přece jenom poněkud mimořádná situace. A naším úkolem bude Eh, nalézt eh, způsob, jak zblížit naše stanovisko, tak abychom určitě, určitě nalezli řešení, protože tato, tuto směrnici eh, pacienti na ní čekají. Zatím ta směrnice v sebou nese určité nejistoty ohledně proplácení, dostupnosti péče, odpovědnosti za následnou klinickou péči, pokud je ta prvotně poskytovaná přezraničně, neměli bychom se muset, neměli bychom se muset vracet k tomu principu systematičnosti, eh, já si myslím, že tato směrnice určitě nemá za cíl podporovat nějaký rozvoj poskytování přeshraniční péče, ale, ale umožnit její zajišťování a to eh, v kvalitní podobě, v užitečné podobě. Eh, španělské předsednictví, předsednictví tady dokázalo eh, dosáhnout dohody u této věce. Já spolehám na nejlepší možnou spolupráci s belgickým předsednictvím, tak aby se zbližovala naše stanoviska, protože je důležité dát našim občanům možnost těžit z těchto konkrétních eh, možností výhod, samozřejmě při respektování pravomocí členských států v oblasti poskytování zdravotní péče. Tady vůbec nejde o to, že by se nějak neopomněl nebo obcházel princip subsidiarity. Eh, já jsem také zmiňovala eh, předběžné schvalování. Máme hodně um, dotazů, které se týkají proplácení nákladů nebo definice zdravotní péče. Čili je tady celá řada definic. Eh, které třeba doladit. A já eh, od vás žádám, paní eh, předsedkyně rady, abyste k tomu přistupovala se stejným odhodláním jako já, tak abychom dospěli k návrhu dohody, která bude uspokojivá jak pro Evropský parlament, to v první řadě, tak pro radu. A je tady třeba, abychom se dobrali řešení. Hovořila jste o padělaných léčivech a tady jsem velmi znepokojena a to proto, že mám pocit, že přišla pojeme na místě. A přitom tady jde o trestnou činnost a na ten text také čekáme už velmi dlouho. Bylo by skutečně politování hodné, kdybychom ztráceli cený čas. Eh, nechci to dále protahovat, takže ještě na závěr se chci zmínit o revizi směrnice o eh, profesní, eh, kvalifikac, profesní kvalifikacích. Samozřejmě jde stále o zdravotnictví. Ráda bych upozornila na, na to, co je v sázce. Jednak jde o bezpečnost pro pacienty jim vše poskytovaná péče. Musím říct, že komise zahájila široce založenou konzultaci eh, a naslouchá názorům všech zainteresovaných stran, také lékařů, abychom tady zajistili bezpečnost pro pacienty. Takže byla bych ráda, paní eh, předsedkyně, kdyby se dotkla těchto tří zmiňovaných témat. Samozřejmě mobilita pacientů je velice důležitá a já si myslím, že eh, bych vás požádala, abyste se snažili opravdu k jádru věci a dosáhnout samé dohody. Děkuji. Uh, Děkuji. Program belgického předsednictví a také spolupráce směrem k umluvě o tabáku. Můžete nám k tomuto něco říci? Můžete nám také něco říci o nezákonném obchodu? My víme, že se snažíme také bojovat proti zneužívání tabáku zvyšováním cen, ale mě by zajímalo, zdali opravdu budete sledovat eh, trh s tabákem, nezákonný prodej a také to, aby nedocházelo k obcházení eh, zdanění. V některých členských státech jsou daně na cigarety velice nízké, hodláte se tímto zabývat? A my v Evropském parlamentu nemůžeme hovořit důrazně eh, o, tomto, o této záležitosti, protože poslanci nadále porušují zákaz kouření v prostorách parlamentu a tím bychom se měli zabývat. Nejenom, že toto ohražuje zdraví našich zaměstnanců, ale také to podkopává naši autoritu v těchto otázkách. Děkuji vám. Děkuji. Paní Delvo, prosím. Děkuji, paní předsedající. I já bych ráda položila několik otázek paní Onkelings. První se týká pandemie chřipky H1N1. Vy jste hovořila o řízení této pandemie a o možnosti eh, kolektivně eh, reagovat na případnou další pandemii, lépe to koordinovat. Je pravda, že komise musí eh, na podzim předložit návrh, který by se týkal společných, společného nákupu v Evropě, případně vakcín. To je třeba to vyjasnit, stejně tak jako otázku společných zásob. Eh, zajímalo by mě tedy, jaké je vaše stanovisko k těmto konkrétně dvěma bodům. Další otázka eh, se týká směrnice o eh, přeshraničním poskytování zdravotní péče. Je pravda, že Rada dospěla ke kompromisu hledně této směrnice s tím, že sledovaným cílem v návrhu komise bylo vnést do situace jasno a právní jistotu pro pacienty. Ovšem je pravda, a paní Grostec se to již dotkla, máme dojem, že kompromisní text rady eh, neřeší eh, všechny věci, které představují právně nejistotu. Jakožto předsedkyně eh, rady a členka rady ministrů EPSCO se prosím vynasnažte o to, aby tento text byl doladěn, aby skutečně byla zaručena právní jistota. Řekněte nám, jakým směrem se to bude ubírat. Dále hovořila jste o rakovině, boj proti rakovině. Já bych ráda zmínila jinou metlu, kterou je AIDS. Eh, tady prevence a také včasná detekce je velice důležitá. Eh, já bych eh, tady ráda, samozřejmě já vím, že to spadá po subsidiaritu, ale Evropa může hm, poskytnout určité podněty, a možná belgické předsednictví by mělo apelovat na to, aby se lépe koordinovali a lépe také zacilovali snahy členských států v oblasti včasného, včasné detekce AIDS tak abychom tuto eh, pandemii co nejlépe uřídili. Děkuji a není Frederik Rýsová. Merci, madame la présidente. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám srdečně, děkuji oběma dvěma ministriním. Již bylo položeno hodně otázek. To je bohužel běžná věc, že se vždy snažíme hovořit stručně, ale již předřečnice hovořila o tabáku a já se k této otázce připojuji a podporuji. Ale mám ještě další otázku. V červnu jsme důležitý balíček směrnic o dárcovství orgánů prodiskutovali a poté odsouhlasili. Toto bylo nyní schváleno, ale je to třeba také nyní plenule implementovat. Existuje celá řada evropských občanů, kteří čekají na orgán a potřebují rychlou implementaci těchto předpisů otázky vědy a pravdy, tato vědecká konference, o které jste také hovořila. A v této souvislosti byla často kladena otázka, zdali je věda skutečně nezávislá. Také v souvislosti s postupem UH1N1. Já se domnívám, že toto je velice důležité téma. Věda a pravda to je průveřezové téma. GMO, horká brambora bylo řečeno a já mám v této souvislosti ještě jednu horkou bramboru s nanotechnologií. To je také průřezové téma. Celá řada kompetencí se zde vyskytuje a také nanotechnologie se vyskytuje v mnoha oblastech. Existují různé aplikace. My jsme schválili hodně nařízení a směrnic. Dagmar je zde mezi námi. První věc, kterou jsme se zabývali, bylo označování nanotechnologických prvků v kosmetických výrobcích. Takže toto je byl opravdu kámen úrazu. Já jsem si se zájmem přečetla program předsednictví, ale toto téma jsem tam nenalezla. Já nyní od vás neočekávám, že ho do programu zapracujete, ale s Maďarskem velice těsně spolupracujete. Takže my bychom se měli vyhnout tomu, aby se nestalo to tež jako u GMO, aby se z toho buď to stalo tabu a nebo ďábelská věc. Takže já jsem opět u vědy a pravdy. A moje otázka v této souvislosti. Mohla by belgické předsednictví spolu s maďarským budoucím předsednictvím se tímto tématem zabývat a postarat se o to, aby evropská veřejnost také diskutovala o tomto tématu. Nikola Sarkozy toto také dal interně na net, ale my nadále čekáme na výsledky a proto se nyní ptám vás. Děkuji, Žil Parnio. Eh, vážená paní místo předsedkyně vlády, eh, drahá ehm, přítelkyně, je nám velkým potěšením eh, přivítat tě zde v Evropském parlamentu. A mám Um, celou řadu otázek a také poznámek k belgickému předsednictví k nadcházejícím šesti měsícům. Eh, dotkla jste se eh, boje proti rakovině, byla přijata zpráva z vlastního původu, eh, byl to zpravodaj z, mé, z mého politického klubu, poslanského klubu, byl to pan Peterle, který byl zpravodajem v parlamentu a nám se zdá být to důležité, aby belgické předsednictví Evropské rady, respektive Rady EU, um, dokázalo hm, dosáhnout eh, směrnice eh, pro tuto oblast, která je tolik důležitá v Evropské unii, tak abychom umožnili harmonizaci eh, politiky prevence v oblasti boje proti rakovině. Dále chřipka H1N1. Proběhl tady určitý boj v Evropském parlamentu v plných týdnech. Corinne Lepage, Michel Rivasi, já a další zde přítomní jsme si přáli ustavit vyšetřovací výbor. Eh, většina, respektive předsednictvo Evropského parlamentu, eh, nepodpořilo zavedení takového vyšetřovacího výboru. A já se domnívám, že navzdory tomu, že já se samozřejmě skláním před tímto většinovým rozhodnutím předsednictva. Eh, myslím, že se tentokrát zmýlilo. Proč? Protože tady jde o princip předběžné opatrnosti a vztah k dalším Eh, pandemím, které bohužel jistě přijdou v nadcházejících letech. Eh, a vzhledem k tomu, eh, k jakému skandálu došlo v Evropě, a vy jste hovořila o slovu pandemie, ovšem ve skutečnosti nešlo o pandemii, šlo o epidemii, která byla dokonce méně silná než epidemie sezónní chřipky, které jsme zažili v posledních letech. Takže já si myslím, že těch nadcházejících šest měsíců by mělo umožnit belgickému předsednictví Eh, nastavit situace tak, abychom měli pravidla, eh, pro, která by zabránila tom, která by tady umožnila, aby evropská veřejnost věděla, že eh, samozřejmě bude tady patřičná přibližná opatrnost a pokud by skutečně došlo k pandemii, aby se to nebralo na lehkou váhu. Dále jste zmiňovala Alzheimerovu chorobu. To je samozřejmě uh, Eh, to bude jedno z velkých témat v nadcházejících letech, eh, nejenom kvůli očekávané eh, délce života, ale také kvůli tomu, jaké trendy konstatujeme ve všech členských státech EU. A domnívám se, že skutečně přišel čas vypracovat určité návrhy, abychom přistoupili k harmonizaci i v této oblasti boje proti Alzheimerově chorobě, která je stále více rozšířená. Za čtvrté Korin mě omluví, vezmu to ale velmi rychle přezraniční poskytování péče. Spolu s Martin uh, eh, Obry, Stefan uh, Lekrem, uh, s, s paní Democem, uh, předsedou Eurometropole Eliel Coultre. A, uh, velice dobře víme, že přezraniční poskytování péče má velký význam. Také je zde téma toho zdravotnického cestovního ruchu, zdravotní turistiky. Eh, je třeba tedy eh, opět tuto oblast harmonizovat, mít proto jasná pravidla. Dále eh, my právě projednáváme téma, mám tady pana zpravodaje Flešnera. Samozřejmě se snažíme hledat kompromisy u této směrnice o um, reklamě na léčivá informace pro pacienty. Já domnívám, já, já doufám, že belgické předsednictví rady nás seznámí se svým pocitem z této věci. Ehm, vážené paní ministrině, obdrželi jste celou řadu dotazů. Já bych se rada připojila k dotazu Frederik Rýsové a Žile, Žila Parnio. Ehm, na jedné straně to byla otázka vakcín na H1N1 a na druhé straně obecnější otázka um, vědecké expertízy. To je téma, které se neustále objevuje, které vlastně trvalé. Zda tady se můžeme spolehat na expertní studie, které dostáváme. Je zjevné, že nikdy nebudeme eh, fungovat v rámci společnosti důvěry, dokud eh, nebudeme mít eh, na stole vždy eh, spolehlivé expertízy, věrohodné expertízy. Čili je to ta otázka vědy a pravdy, i když samozřejmě to je, může být předmětem filozofické eh, diskuse, tato problematika. My máme reálný problém s důvěrou a já jsem jako Žil leto eh, je toho, že eh, když cirka třetina poslanců požádala ustavení vyšetřovací komise, tak tomu požadavku nebylo vyhoveno. Potřebujeme vědět, kdo co řekl, proč a jak. Protože pokud zase bude hrozit epidemie či pandemie, a dostaneme určitá doporučení ohledně vakcín, tak pro nás bude velice obtížné eh, přesvědčit tam eh, evropské obyvatelstvo, eh, že chceme postupovat určitým způsobem. To se týká nákupu léčiv, vakcín, ale i dalších oblastí. Dále GMO. Já si myslím, že by nás všechny zajímalo, paní ministrině, jaký je náhled rady na návrh komise, pokud je o to, že by se to vracelo vlastně na úroveň členských států, to především to povolování, eh, pěstování eh, GMO, takže zajímal by, by nás váš názor na tuto věc. Paní Onkelenk, přejete si vzít slovo? Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Bylo to nesmírně zajímavé se vás vyslechnout a svědčí to o tom, že nás čeká hodně společné práce v nadcházejících týdnech. Já vím, paní poslankyně Grostetová, do jaké míry eh, se zapojete do hledání koncenzu ve věci mobility pacientů a poskyt, přeshraničního poskytování péče. Já vím, že to není snadné. Domnívám se, že eh, dobře víte jednak o na jedné straně vůli všech mých kolegů a mě samé vůli eh, k otevřenosti vůči něčemu, eh, respektive vůči tomu, aby všichni evropští občané měli rovný přístup ke zdravotní péči, ale zároveň, jak jsem to již zmiňovala, eh, je zde také naše vůle i nadále být schopni ufinancovat zdravotní péči, která by byla dostupná pro všechny, velmi kvalitní a tak dále. A e, pan Arňo k tomu ještě připojil problematiku e, zdravotnického cestovního ruchu, té turistiky, protože to skutečně v některých podregionech představuje velký problém. E, věřte mi prosím, že mojí snahou, určitě 100% mojí snahou bude dospět k dohodě. Já už jsem začala kontaktovat kolegy a Skutečně se o to osobně zasazuji. Chci, abychom dospěli k dohodě. Vy jste také hovořila o e, systematickém povolování poskytnutí péče. E, my chceme, aby to předběžné schvalování neprobíhalo automaticky. E, je to nastaveno jako nepovinné na některých případech. Víte také, že Soudní dvůr tomu otevřel dveře a dokonce i vy v Evropském parlamentu jste tak učinili, protože jste hovořil o určitých kritériích ohledně systému předběžného schvalování, tak by to mohlo probíhat eh, transparentně, ale aby zároveň každá země mohla prostě řídit své zdravotnictví a financování. Takže já musím vycházet z černové dohody v radě. Vím, že můj manevrovací prostor je velice omezený, to dobře víte také, ale skutečně se pokusím a chci všechny z vás, kdo jste se dotkli tohoto tématu ve svých vystoupeních, ujistit o mém odhodlání úspěch vodě, k dohodě. Pokud je o e, padělky léčiv, já bych to ráda posunula dále, toto téma. Připadá mi zjevné, že pokud neučiníme nic, viděli jsme to u parinu a dalších léčiv, pokud neuděláme nic, v boji proti padělaným léčivům, konkrétně pokud nezabráníme tomu, co se děje na internetu, tak eh, zdraví či dokonce život našich občanů bude v ohrožení. Máme tady povinnost, především morální povinnost, eh, tuto věc posunout dále. Já vím, že Evropský parlament zaujal silné stanovisko v této věci, rázné stanovisko, pokud je o to, že třeba ten text rozšířit také o um, oblast prodeje po internetu, že to je nový prvek, komise rada se eh, tedy eh, tím musí také zabývat. Já jsem k tomu rozhodně připravena. Tady v této věci také jsem odhodlána dospět dohodě. Pokud jde o eh, profesní kvalifikace, předpoklady, víte, že proběhne konference na vysoké úrovni v září, kde budeme na tom spolupracovat eh, právě s různými školícími organizacemi v oblasti zdravotnictví. Vedou se úvahy k této věci. Já eh, také to budu řešit s kolegy ze sektoru zaměstnanost, před to, je sektor takzvané eh, bílé zaměstnanosti, bílých limečků, kde máme opravdu velké perspektivy, velké vyhlídky. Samozřejmě každý to budeme z trošku jiného úhlu pohledu, ale doufám, že na té konferenci na vysoké úrovni se nám podaří navrhnout určité nové impulzy. Pokud je o e, tabák, tabakové výrobky, dopady, kouření, e, budeme se věnovat té umluvě proti tabákové. Já naprosto souhlasím s vaším stanoviskem. Pokusíme se co nejrychleji zapracovat tyto priority do společného postoje rady. Pokud je o zdanění, tak tady to trošku překračuje naše kompetence mm, těch, které kdo se pohybují v oblasti veřejného zdraví a je to škoda, že to překračuje naše kompetence. Pokud je o AIDS, bude zde ta e, vídeňská konference příští týden, kde bude hlavně zaměření na včasná, včasnou depistáž, na uh, potřebu léčiv. Také 1. prosince proběhne celosvětový den proti AIDS. A tady já se chci věnovat všem možnostem eh, včasné repistáže či předběžné repistáže. Také eh, jsme na neformální radě projednávali další problematiku. Nevím, zase se tomu už věnovali v parlamentu, ale je to věc, která je trošku problematická. Je to dárcovství krve, zejména eh, od homosexuálů eh, a pojitko právě s AIDS. Eh, je to věc, která se trošku obtížně řídí a je zde určité nepochopení ze strany evropských občanů, protože samozřejmě nechceme diskriminovat, zároveň chceme zajistit bezpečnost a je to velice, jsou to velice obtížné otázky. Já bych ráda požádala, respektive jsem Eh, respektive budu žádat od komise, aby vypracovala návrh, který nám umožní dobrat, se společného postoje v této věci. Pokud o pandemii chřipky, do toho se dotkla celá řada z vás, já v této věci jsem pro co největší transparentnost. Pokud je o Belgii, to je tak trošku do závorky, Teď už hovořím jako předsedkyně rady. Já jsem ale v Belgii nejenom požádala o interní audit ohledně toho, jakým způsobem jsme řídili tuto situaci, tuto pandemii v Belgii, ale také jsem požádala o to, aby byly zahájeny veškeré postupy související s externím auditem. Já se domnívám, že tady máme opravdu, že tady opravdu potřebujeme totální stoprocentní transparentnost. A ještě jednou zopakuji, že eh, nebylo dobré, že řízení příprav na pandemii, či řízení pandemie bylo roztřištěné. Například eh, já jsem musela řídit eh, vyjednávání s farmaceutickými firmami a pokud eh, to neděláme jednotně za členské státy, tak to je prostě hospodářsky za to nesmysl, protože nám byly například vnuceny podmínky, které by nám asi někdo nevnutil, kdybychom všichni společně vyjednávali jednu smlouvu s farmaceutickými firmami. Dnes tady vedeme volnou diskusi na to téma, svobodnou diskusi a e, proto řeknu, že je zvláštní, když máme dvě sousední země a e, v jedné se navrhuje vakcinace pouze pro rizikové skupiny, to je byla Belgie, a v jiné zemi se doporučí vakcinace všeho obyvatelstva. Jak je možné toto srovnat, toto pochopit? Samozřejmě subsidiarita je v pořádku, ale pokud e, jde o řízení pandemie, i když už s tím samotným termínem pandemie je určitý problém. My jsme to také dotkli na neformální radě, ale připomeňme si ty intenzivní okamžiky, kdy jsme všichni sledovali nové informace, všichni na internetu, ve všech možných médiích se o to zajímali a byly zde velké rozdíly v tom, jak byla pandemie a přípravy na ně řízení, ať už šlo o přípravu zdravotnického personálu nebo, nebo eh, nákup objednávky vakcín, jejich, jejich zásoby. Skutečně myslím, že tady ještě možno leco zlepšit v této oblasti. My jsme se obrátili na Světovou organizaci zdraví, aby, aby postupovala transparentněji. 2. Eh, července proběhla eh, schůzka na nejvyšší úrovni, byli tam i zástupci nebo zástupce Evropského parlamentu na této konferenci na vysoké úrovni. Váš zástupce kladl otázky zástupcům eh, SZO. Stejně tak činila i rada, i zástupci. Eh, pan komisař Dalí na jedné straně vystoupil s návrhem společné platformy eh, pro objednávání vakcín, ale také řekl, že se ještě vrátí nebo že přepracuje společné evropské řízení pandemii. My jsme ji požádali, aby tak učinil poté, co VHO eh, poskytne svoji zprávu. Já se domnívám, že ta zpráva má být eh, zveřejněna v lednu příštího roku. Čili přejeme si takovýto postup, tak abychom mohli vyvodit veškeré závěry z toho, co v této věci probíhalo v plnulých měsících. Já stejně jako paní Rýs chci přivítat eh, vše, co proběhlo za španělského předsednictví ve spolupráci s Evropským parlamentem. Je pravda, že vlastně celé to trio se věnovalo otázce dárcovství orgánů. Já jsem nesmírně vděčná za to, že eh, toto téma se posunulo dále. A ve Vídně také bude ta konference řešit eh, nanomateriály a samozřejmě to je problematika, která řešila i ve směrnici o nových potravinách. Dále pokud jde o reklamu. Mohu vám říci, že Když jsme toto probírali na neformální radě za zavřenými dveřmi, na uzavřeném zasedání, členové rady eh, byli připraveni o tom diskutovat, což už samo o sobě byl posun. Byla zde skutečně vůle lépe definovat eh, informace na jedné straně a reklamu na straně druhé. Vše mohu vám říci, že prakticky všichni členové rady řekli pozor, pozor, aby pod rouškou informací vlastně se neskrývala reklama. Že to bude, to je základ stanoviska rady v této věci. Takže hovořila jsem dlouho, ale těch otázek bylo hodně, paní předsedající. Ano, děkujeme mnohokrát, paní ministrině, a nyní dávám slovo paní Laruel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Možná bych jenom zareagovala na paní Rýs. Eh, ono je vždy složité, když se člověk snaží hořit stručně, pak zase se nemůže dotknout všeho, čeho chce. Eh, samozřejmě víme o nanotechnologiích. Je to technologie, která může být eh, dobrá i špatná. Pokud je o její využívání v potravinářství, tak samozřejmě chceme mít záruky bezpečnosti potravinové, proto také předsednictví zorganizuje společně s komisí konferenci věnovanou konkrétně nanotechnologiím, a to 24. listopadu. Eh, samozřejmě na konferenci mohou přijít všichni členové, členky vašeho výboru, kteří o to budou mít zájem. Budou řešeny tři aspekty. Legislativa za prvé, zda je dostatečná, zda je relevantní, zda je třeba ji případně změnit. Dále eh, aplikace nanotechnologií, víte, jaké problém to sebou nese, a dále eh, problematika kontroly. Eh, my se pokusíme tady v těchto třech oblastech dobrat určitých závěrů. Za druhé, pokud jde o eh, experty, vědce, vy jste zmiňoval, já jsem vás informoval o té konferenci, o tématech, která byla projednávána. Potřebujeme důvěru, důvěru mezi těmi, kdo přijímají politická rozhodnutí a těmi, kdo poskytují odborné posudky. Eh, je třeba dosáhnout tedy také vyváženosti mezi různými problematikami. Já bych dala příklad z Belgie, dovoliteli, v oblasti GMO, pokud je o povolování. My jsme v Belgii zavedli výbor pro biobezpečnost, který vydává um, svá stanoviska k žádostem o uvádění na trh a využívání GMO. Uh, máme uh, důvěru v rámci vlády v tento výbor pro biobezpečnost a proto skutečně můžeme rozvíjet tuto um, důvěru a vycházet z výsledků, z výstupu tohoto výboru pro biobezpečnost. Já si myslím, že třeba tady, paní předsedající, nastolit či obnovit důvěru u některých uh, problematik některých oblastí. Pokud o GMO, já vás klamu. Pokud o postoj rady, zpráva pana Daliho tedy eh, bude prezentována dnes odpoledne, rada proběhla eh, včera. Mohu vám říct, že pokaždé, když se hovoří v radě Agri o eh, povolování GMO, nikdy nedostáhneme kvalifikované většiny ani pro, ani proti. V každém případě vám mohu říci, že aktuální situace není úplně eh, pertinentní, pokud je o eh, přijímání rozhodnutí. Máme státy, které jsou proti GMO, které naopak je chtějí svalit. A oba tyto tábory prostě nejsou dostatečně početné, takže já si myslím, že dnes ten eh, způsob rozhodování mi nepřipadá vhodný v této oblasti. Dále pan komisař, komisař Dali eh, navrhuje subsidiaritu. Já k tomu mám samozřejmě osobní stanovisko. Je, je pravda, že Belgie se bude muset také shodnout na stanovisku. Tady jde přitom o pravomoc regionů jednotlivých. Eh, musíme dnes akceptovat skutečnost, že eh, vlastně neexistuje subsidiarita, i když má, protože pokud je o pokud je o vysazování geneticky modifikovaných organismů, pokud se máme region, jako je uh, jich Belgie, nebo Rakousko, nebo jiné země či regiony, tak uh, eh, zavedly legislativní pravidla, která jsou tak přísná, že ve skutečnosti vlastně pěstování GMO je zakázáno, aniž by to všem bylo někde řečeno. A Takže tady vlastně máme kompilaci 27 zemědělských politik jednotlivých členských států, ale když se na to eh, podíváme ehm, otevřeně, tak, tak ehm, vlastně ta subsidiarita neexistuje de facto, i když to tak je označováno, ta situace. Děkuji. Dávám slovo paní Dagmar Berentové. Na dvě a půl minuty bude to možné, Dagmar? Hm, pokud ne, tak tři minuty. To je skoro nemožné. Je to možné pouze za to cenu, že neřeknu nic ke GMO, když mě to velice svádí k tomu něco říct, Chtěla jsem něco říct ke zdravotní oblasti. Nejprve bych vás chtěla pochválit za to, že děláte tu neformální radu ke Alzheimerově chorobě a demenci, protože to je skutečně veliké ohrožení naší společnosti, veliké ohrožení a v našich společnostech se musí něco dělat, zatím se na to vydává příliš málo peněz. Děkujeme, že děláte tuto neformální radu. Bohužel se obáváme, že to moc věcí v jednotlivých členských státech nepodnítí. Chtěla bych říct něco k těm tématům, které jste oslovila eh, zejména v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče a padělaných léčiv. Vy jste hovořila o radě o kontrolu internetu, o certifikování, o bezpečnostních kritériích. Hovořila jste o přeshraničním poskytování zdravotní péče, zejména o přístupu, o garantování přístupu ke stejně kvalitní zdravotní péči a poskytování informací pacientům linie, která vlastně je u těch třech legislativních záměrů, je taky vždycky ekonomický zájem. Členské státy mají především strach z toho, že se jim to prodraží. Mají strach o bezpečnostních kritérií, u padělaných léčiv a u kontroly internetu, že to bude stát peníze a právě tak mají strach o to, že přeshraniční poskytování zdravotní péče bude příliš drahé. A já mám velikou důvěru ve vás, jako v belgické předsednictví, že ta témata postavíte zase na stabilní nohy a dáte do středobodu pozornosti to, co je smyslem. A to je zájem lidí, kteří jsou také součástí vnitřního trhu, aby skutečně ve středobodu stál zájem lidí, zájem pacientů tématu přeshraničního poskytování zdravotní péče. K tomu už něco řekla Francois Grostet a já bych jenom chtěla doplnit, ano, souhlasím s vámi, přístup k e, stejné, k stejně kvalitní zdravotní péči je kritériím, ale členské státy, které se toho odváží, ty by měly také zabezpečit, aby takové e, ekvivalentní nebo stejně kvalitní poskytování zdravotní péče bylo v celé Evropské unii, protože tady máme skutečně nestejnou úroveň a standardy v poskytování zdravotní péče, které jsou skutečně ostudné, které bychom vůbec neakceptovali, když se to pro je, kdyby to bylo v rozvojových zemích. A pak, když to tady je, musíme říci, lidé v Evropské unii mají nárok na to, nezávisle na tom, kde žijí, aby si svobodně zvolili lékaře a aby si svobodně zvolili kvalitu eh, zdravotní péče, nic jiného Evropský parlament nedělal. My jsme v prvním čtení řekli, ano, má být možná autorizace, ano, má tady být možnost pro členské státy plánovat. To jsme všechno řekli. A prosím vás, abyste se snažili odstranit ty obavy z ekonomické zátěže samozřejmě rádi pomůžeme eh, ze strany Evropského parlamentu a jak při potírání padělaných léčiv, tak při poskytování přeshraniční zdravotní péče chceme spolu pomáhat, protože tady skutečně hrají roli také emoce. Máme tady kolegu Vána, kterého jsem viděla vejít Mm, nevím, zda s tím bude souhlasit, ale myslím si, že v zájmu pacientů se nám podaří jak si uvolnit to napětí a přivést trochu pokory eh, do jednotlivých zemích, protože oni jsou povinovány poskytnout lidem, kteří je volili odpovídající možnosti. Děkuji mnohokrát. Antonia Parvanová, prosím. Děkuji. Budu se snažit rychle. Mám dvě a půl otázky. První otázka se týká chronických chorob. Vy jste o nich hovořila a hovořila jste o nich jako o svých prioritách a já si chci zeptat, zdali se hodláte zaměřit na určité chronické choroby a které mají také sociální a ekonomické dopady a dále ještě máme 1,5 milionu lidí, kteří mají eh, různé motorické choroby a toto také vede k velkým ztrátám v ekonomické oblasti a proto by mě zajímalo, zdali touto otázkou se také hodláte zabývat. A druhá otázka je za skupinu pro duševní zdraví se chci zeptat, Zda zda-li se budete také zabývat duševním zdravím z hlediska sebevražd. Například ve vlámské části Belgie je největší procento sebevražd v rámci 27 v Evropě. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Petr Líze. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. I já mám tři krátké body na paní Ankelix. Nejdříve chci podpořit to, co řekli François Gostet a také Dagmar Rothberend o právech pacientů. A zde ještě tři specifické body, kde jsme přijali jako Evropský parlament pozňovací návrhy, které však nejsou obsaženy ve společném stanovisku. Za prvé, Eh, řídké vzácné choroby. Pacienti trpící těmito chorobami mají ještě větší zájem o přeshraniční zdravotní péči a toto jsme ve společném stanovisku nenalezli a to byste měli zapracovat. Za druhé, etická diverzita. My jsme zde také přijali pozňovací návrhy, tak aby tato směrnice nevedla k tomu, aby určit té hodnoty, standardy v členských státech nebyly podkopávány renční péčí a za třetí je tady voucher. Ano, my jsme souhlasili s tím, že z urči, u určitých stacionárních léčení potřebujeme předběžný souhlas, ale jestliže pacient si sežene předběžný souhlas, tak by také za to posléze neměl platit, ale e, zdravotní pojišťovna či orgán, který toto schválí, schválení dá, by mu měl posl- eh, eh, dát voucher, tak, aby mohl tímto zaplatit, protože toto povolení znamená, že někdo toto také uhradí. Druhý komplex jsou padělaná léčiva. My jsme hovořili o tématu reimportu. O tom jsme také kriticky diskutovali na výboru a také v rámci mé frakce. A nejdříve jsme dospěli k názoru, že reimporty nechceme odstranit, protože se nemyslíme, že to je hlavní vstupní brána pro padělané léky a protože je momentálně ještě potřebujeme, abychom stabilizovali náklady ve zdravotnictví. Ale položili jsme si také otázku, proč máme tak rozdílné situace na trhu, proč máme různé velikosti, různé ceny, které jsou pouze řízeny, tak říkajíc, náhodným principem spolupracovali byste s námi na myšlence společného eh, evropského trhu pro léčiva. Samozřejmě tuto otázku nevyřešíte, ale můžeme s tím začít. Zadá, dále také dárcovství orgánů. My jsme pro dárcovství orgánů, ale vidíme zde také tu druhou stránku, například obchod s eh, orgány. A v Číně dochází také k usmrcování v rámci hnutí Falangong eh, z důvodu dárcovství orgánů. A já bych vás požádal, abyste při kontaktech Číny s Evropskou komisí také se k této otázce vyjádřili a diskutovali o ní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Edith Estrela, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně, dovolte, abych i já eh, dala několik otázek paní Enkelins. Děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji vám také za vaše vstupní expoze. Mně se jedná o směrnici týkající se poskytování přeshraniční zdravotní péče. této souvislosti je nezbytné zabránit zdravotní turistice, sama jste na to upozornila. Na druhé straně je třeba dbát na dodržování zásady subsidiarity. Kromě toho je také třeba zdravotní systémy zachovat financovatelné a přitom poskytující dobrou kvalitu. Víme, že v 27 existují různé systémy zdravotnictví, některé se opírají o systém zdravotního, všeobecného zdravotního pojištění, ale máme tady i jiné systémy bezplatného poskytování zdravotní péče a opírají se přitom o plánování a financování ze, stránu veřejného, ze strany veřejného sektoru. A proto tady máme tedy otázku eh, těch před, udělování předběžných souhlasů. To by umožnilo také financování e, za předpokladu, že by se dospělo k dohodě. Zatím bylo řečeno, že udělování předběžných souhlasů se bude udělovat pouze ve, výjimečným případ, ve výjimečných případech a to nám tedy způsobuje starosti zejména v souvislosti s otázkou, jak to bude v budoucnosti vypadat s kvalitou poskytované zdravotní péče v určitých členských státech. Druhá otázka. Jak to vypadá s revmatickými onemocněními, protože existuje celá řada revmatických chorob, které jsou rozšířeny v evropském obyvatelstvu a to má samozřejmě také hospodářský dopad. To jsou choroby, které vedou k tomu, že lidé velice často ochoří, jsou dlouhodobě nemocní, anebo už vůbec dokonce nemohou pracovat. A pakliže je zavčas tato choroba rozpoznána a léčena odpovídajícím způsobem, pak to může zabrzdit postup této choroby. A proto mi dovolte otázku. Uvažuje belgické předsednictví o některých iniciativách v této oblasti? Také jste hovořila o tom, že během belgického předsednictví by mělo dojít k iniciativě v souvislosti s revmatickými onemocněními a proto jsem chtěla vědět, zda to, co jste kdysi ohlásili, skutečně také bude zrealizováno. Děkuji mnohokrát, Kristof Fellner. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych řekl, že, jsem, že musím dát zapravdu Dagmar Rothparent. A sice, že rada ministru skutečně nesmí udávat důvody nákladů pro snížení práva pacientů získat informaci o lécích v určitých zdravotních sektorech v Evropě. Ale měl bych ještě specifickou otázku týkající se balíčku léčiv a informací o nich. Víme, že to je nejobtížnější část celého tohoto balíčku a my jsme si zajedno, alespoň v našem výboru, že ten původní návrh nebyl dostatečně zohledněn z perspektivy pacientů. Nevím, zda hovořím ve jménu všech kolegyň a kolegů, ale když jsme eh, pracovali s touto otázkou. Potřebovali jsme předpoklady pro konstruktivní postup a bylo třeba podívat se na společná stanoviska. Doufám, že dostaneme dobře zvážený návrh jako předlohu a doufám, že s belgickým předsednictvím budeme moci dobře spolupracovat na tom, abychom mohli skutečně postavit na nohy něco konstruktivního a bylo by politování hodné, kdybychom tady i nadále dřímali a furt ty záležitosti, pořád ty eh, záležitosti prostě odsouvaly. Eh, doufám, že tento návrh nebude jak si odsunut stranou, že se nebude čekat deset let na další návrh, protože evropští pacienti potřebují každodenní informace a taky si je snaží dohledat na internetu o léčivech, ale to je prostě nekontrolovaná informace na internetu a proto je třeba, abychom zlepšili tu situaci dnešní, kdy ještě se neposkytují glavy kvalitní informace. Doufám, že Rada bude pokračovat v této práci. Také mě těší, že na neformální radě ministrů se vedla konstruktivní diskuse k tomuto tématu a doufám, že předložíte konkrétní návrhy parlamentu. Jsme ochotni eh, si vaše návrhy vyslechnout, abychom spolupracovali této otázce a abychom ji skutečně vyřešili. Myslím si, že jsme tady daleko jednotnější v parlamentu než Rada ministrů. A domnívám se, že Jistě se jedná o to tež. Chceme omezit roli reklamy a chceme zvýšit práva pacientů, ale to, co nechceme v EP, aby byl omezen přístup k informací pro, jenom proto, aby se udržely co možná nejnižší náklady. A dokud my si budeme všichni zajedno v tom, že informace nemají být omezeny a že reklama by měla být omezena, tak se nám podaří pokročit v této otázce. Ale potřebujeme něco konkrétního. Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, budete tak laskava a odpovíde, odpovíde tady na tyto otázky. Merci, euh, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Já skutečně jsem se maximálně angažovala v tom, abych společně s vámi dosáhla dohody o přezraničním poskytování péče. Já jsem velice vděčná za práci, kterou jste tomu věnovali, za vaše nadšení pro tu věc. Bude to snadné? To neříkám. Ano, já vím, eh, já vím, ehm, do jaké míry vám leží na srdci zájem pacienta. Je zjevné, že to, to musí být naše východisko. Jde nám tedy o zájem všech evropských pacientů. To je pro mne samozřejmost. Ale je pravda, že v každé členské zemi máme odlišný systém poskytování zdravotní péče. Navíc, eh, tedy kromě eh, rozdíly ve financování zdravotnictví jsou i rozdíly v samotných systémech poskytování péče. Eh, možná, když dobře znáte belgický systém, my hodně investujeme do zdravotní péče, do zdravotnictví. Eh, stále se, říká, stále se nám říká, že bychom do toho eh, měli dávat méně peněz, protože ten rozpočet každoročně roste o 0,5%. Už několik let, či dochází k určité inflaci zdravotní péče my skutečně se nesnažíme o e, úspory za každou cenu. Chceme, aby zdravotní péče byla kvalitní a dostupná pro všechny. E, máme systém také velmi regulovaný, skutečně všeobecně dostupný e, v nemocnici, ať už to bude kdokoliv, ať už to bude kterákoliv nemocnice, se může sejít člen královské rodiny nebo bezdomovec a oběma bude poskytnuta stejná péče. Čili skutečně je to systém který dbá na kvalitu. Snažíme se také zabránit nějakým čekacím, list, čekacím listinám, protože to není v zájmu pacienta. A my jsme ochotni eh, otevřít náš systém všem evropským pacientům. Nejde nám o nějaký finanční protekcionismus, ale chceme to otevření provést tak, aby to bylo přínosem pro evropského pacienta, ale zároveň, aby to nerozložilo eh, náš systém, který je prospěšný pro belgické pacienty. A já si myslím, že všichni mi kolegové z rady budou hovořit podobně. Ehm, existuje možnost stáhnout dohody? Já o tom jsem přesvědčena, že ano, jistě, bude to citlivé, bude to složité u toho systému předběžného schvalování celá řada z vás o tom hovořila, nebo o předběžných eh, platbách. Není to snadné. A jsou tady eh, jasná, jednoznačná stanoviska, pohledy na věc i v rámci rady. Ale není, kdy tedy v červnu jsme dostali politické dohody, jsme samozřejmě teprve na začátku vyjednávání, ale já skutečně uh, um, stojím o to, budu se angažovat v tom, abychom s parlamentem dostali dohody, protože to um, bude ve prospěch pacienta. Mohu vás ujistit svoji stoprocentní připravenosti o to usilovat, o tu dohodu. Dále. Zda uspořádáme konferenci k problematice to Vždycky člověk eh, musí vybrat eh, z celé škály témat. Je pravda, že vypracováváme velmi ambiciozní plány, protože jsme skutečně konfrontováni s touto problematikou. Nicméně bude zde eh, konference na vysoké úrovni jednak k chronickým chorobám a také k vzácným chorobám. Eh, co můžeme konstatovat na evropské úrovni? Můžeme konstatovat, že v této oblasti je patrné, že eh, evropská solidarita má smysl. Přístup k inovacím pro, u těchto chorob pro pacienty kteřími trpí, je skutečně zásadní problém. U nás například máme systém proplácení léčiv, který je takový, jak je, ale minimálně třeba, aby ta firma požádala o e, proplacení léku a pak se vyjednává o ceně. A stále častěji konstatujeme, že pokud je o léčiva na vzácné choroby, e, ty firmy už ani nežádají o to, aby to bylo propláceno. Takže dokonce je pro nás obtížné do toho nějak vstoupit zájmu a hájit zájem pacienta. Že já si myslím, že na evropské úrovni bychom mohli eh, to dotáhnout daleko dále a nalézt systém, který by eh, zakotvil určitý rámec eh, pro ty pacienty, pro přístup k léčivům, k lékům a potom na základě té konference chceme vypracovat určité iniciativy, jak pro vzácné choroby, tak také bude tady konference pro chronické choroby a Někteří z vás hovořili o tom, že pozor, je zde ekonomický aspekt, také mm, přístupu k pracovním místům nebo udržení si pracovního místa pro tyto osoby. Tak to samozřejmě také určitý aspekt a my mm, se budeme věnovat rovněž zdravotní péči a nákladům na ní pro pacienty s těmito chorobami. To bylo té konference, která proběhnou začátkem podzimu. Pokud jde o poskytování informací, tázali jste se mne, zda jsem připravena. Vy jste hovořili o rozlišování definice informací na jedné straně a reklamy na straně druhé. Uh, Ehm, také jste zmiňovali odpovědnost eh, veřejných orgánů a soukromých podniků. Samozřejmě víme, eh, v čem spočívají ty problémy, ale zároveň je potřeba v té věci trochu pokročit, o tom jsem přesvědčená. Já jsem eh, tady uvedla své priority a skutečně toto mezi ně patří. Takže Tolik, eh, paní předsedkyně, vážené kolegy, vážení kolegové. Já bych skoro u každého toho bodu ráda říkala, co k tomu interně eh, děláme, ale musím se to odpustit. V každém případě, eh, pokud je o poslední zasedání Rady v oblasti veřejného zdraví, měla jsem z toho dojem, že u těch legislativních balíčků, které jsem zmiňovala, skutečně existuje vůle pohnout s tím dopředu. To tedy jak se samozřejmě na doplnění té no, mimořádně produktivní práce, kterou jste v těchto věcech odvedli ve vašem výboru. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za váš otevřený postoj. Na paní Laruel nebyly dotazy v tomto kole, takže další kolo, další kolo dotazů. Dám slovo Sáře Latfordové. Děkuji, paní předsedkyně. Já také pracuji na otázce chronických chorob, o čemž již hovořila kolegyně. My máme takovou alianci pro chronické choroby, kde která se týká lidí, kteří mají rakovinu, cukrovku a také další choroby, jako například choroby ledvin. A já se zabývám otázkou cukrovky. Já jsem velice ráda, že belgické předsednictví se zmínilo o chronických chorobách. Na říjen se domnívám je naplánovaná konference, i když se zdá, že v tomto týdnu je zasedání ve Štrasburku. Já si myslím, že by si belgické předsednici jaké přálo, abychom tady byli v průběhu plenárního zasedání, ale bohužel tomu tak není. A já se chci zeptat v září 2011 se bude konat eh, schůzka na nejvyšší úrovni OSN o nepřenosných chorobách. E, v květnu tohoto roku bylo vydána, byla vydána rezoluce o tomto. Bude tedy na to zaměřeno speciální zasedání v rámci OSN a moje informace, neformální informace je ta, že OSN hodlá stanovit dva členské státy OSN pro přípravu tohoto zasedání jednání. Bylo by skvělé, kdyby jeden z těchto států byl členským státem EU a já se chci zeptat, zdali o tom něco víte, zdali toto také začínáte plánovat, protože my bychom chtěli také eh, koordinovat eh, zastoupení EU na tomto setkání na vysoké úrovni. A ideální by bylo, kdyby jeden z členských států EU byl také přípravnou zemí tak abychom mohli předem sdělit naše názory. Děkuji vám. Oresto Rossi. Děkuji, děkuji, paní ministrině, paní předsedkyně. Já bych se chtěl vyjádřit k minimálním standardům evropské zdravotní péče. Já tento problém chápu také otázku nákladů. Ale my musíme přiznat eh, tuto možnost všem člen, eh, člen evropským občanům a také musí udělat příslušné rozhodnutí členské státy. A nyní bych se chtěl něco dozvědět o stanovisku Rady v trialogu o nových potravinách. Tady se jednalo také o zákaz masa sklonovaných zvířat a také jejich potomků. A toto je v rozporu se stanoviskem rady a také z části v rozporu se stanoviskem komise. Já se však domnívám, že naše pozice je velice správná a o tom nechceme dále vyjednávat. Mě by zajímalo, jaké máte stanovisko také ke GMO. Také v této oblasti plně souhlasíme s tím, co k tomu přednesl příslušný komisař a že by o tom měla rozhodnout každá země, tedy jaké plodiny lze pěstovat v jednotlivých zemích a v této souvislosti je třeba vidět také GMO. Ale pokud se týče malých a středních podniků a otázku či téma práce, tady bych se chtěl dozvědět, jak v průběhu těchto šesti měsíců také budete řešit otázku nezaměstnanosti mladých lidí, jak lze zaručit zaměstnanost mladých lidí a jaké máme možnosti vůči VTO eh, uvalovat cela na produkty z třetích zemí, které nesplňují naše standardy. Toto je konkurenční výhoda těchto států, ale u nás to vede k nezaměstnanosti. A dále také daň z CO2. My požadujeme od nás a od podniků oběti a pak tady máme třetí státy, které to vůbec nezajímá a tak to šetří náklady. A proto bychom měli také intervenovat u VTO, abychom mohli v této souvislosti uvalovat cla. Mě by zajímalo, jak to hodláte řešit. Děkuji a nyní Sergio. Děkuji, ano, já se připojuji ke kolegům, kteří děkuli oběma ministriním. Já také jim děkuji za kompetentní prezentaci obou dvou programů, protože také zdraví občanů jde ruku v ruce s nárokem a požadavkem korektních informací, neboť nesprávné informace mohou způsobit velké škody. V této souvislosti se jedná také o obezřetný postup. Hovoříme-li o pandemii H1N1, pak je to vlastně epidemie ve velkém rozsahu a proto se chci obou dvou ministryň která, jaká to byla ta velká epidemie, kterou jsme sledovali v Evropě, ne na základě vědeckých údajů, ne na základě některých nějakých údajů. Mne by zajímalo, zdali máte údaje o úmrtí dětí v souvislosti s H1N1 ve srovnání s jinými umrtími v důsledku sezónní chřipky a ještě také k očkování. Tady se jedná také o možné přenášení H1N1 mezi lidmi a tady by mě zajímalo, zdali rada má příslušné vědecké údaje, které dokazují, že přenos H1N1 z člověka na člověka je možný. A v této souvislosti je také třeba vidět, co jsme v Evropě v této souvislosti sledovali. Zde farmaceutické velké podniky strašně moc vydělali, protože vyklidili, tak říkají, své sklady, eh, veš- prodali veškeré zásoby eh, v souvislosti s H1N1. Pokud se týče rakoviny, tak Samozřejmě prevence je daleko lepší než jakékoliv léčení. Jak se postupuje pro poskytování příslušných informací. Já tady také myslím na tabák, výživu a v této souvislosti jsou důležité informace o zneužívání tabáku, alkoholu a nebo jiných potravin. Neboť tak to neuvážené využívání, přehnané využívání může způsobit rakovinu a jestliže nedojde k včasnému odhalení, pak také mohou vzniknout trvalé škody. A zde bych také rád si vyslychnul eh, názory ministrin paní Anna Rozbach. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik poznámek, několika z těchto témat. Hovořilo se o jednotné služby pro pacienty, ale jak to vypadá s kontinuálním péčí pro mobilní pacienty? Jestliže je někdo operován v jedné zemi a potom je, má následnou péči v jiné zemi, to je pro nás zajímavé téma. A za druhé klonovaná zvířata jak vidí belgické předsednictví šance, že vůbec můžeme dospět, dospět ke kompromisu, jestliže parlament bude tak silně trvat na svém rozhodnutí, tak jak to dělá. A nyní nanotechnologie. Jak vidí belgické předsednictví vědecké aspekty ve vztahu vztahu k působení nanotechnologie na naše zdraví, neboť eh, přichází stále více vedlejších příznaků, které Těmě, téměř nemůžeme kontrolovat. Nyní mám problém s tabákem, ne ve vztahu s kouřením a nevím zde zdali tlumočníci toto dokážou přetlumočit. To je snus, to je žvíkací tabák. Já jsem viděl právě také kolegu Fielnera s jeho e, tabatěrkou na žvíkací tabák. A mě by zajímalo, co na to říkají věci. Zdali je to zdravotně nezávadné, jaké existují expertízy na tento tabák. Nezamořuje se okolí, nekouří se, e, nepoužívá se škodlivý e, papír. A jak to tedy vypadá s tímto žvíkacím tabákem? Já vím, že některé země, některé, ně, ně, určitý tedy tento žvíkací tabák, tento snus zakázali. A dále by mě zajímalo, zajímalo, zda-li belgické předsednictví se bude zasazovat o neutrální informace pro spotřebitele a ne informace řízené podniky a průmyslem. Děkuji vám. Děkuji Aně za ten, tyto otázky a nyní začneme možná s paní Lariel. Děkuji mnohokrát. Já bych se možná vyjádřila k problematice GMO samozřejmě všichni by se měli podívat na doporučení pana komisaře Dalího a velice pozorně budeme sledovat dění v parlamentu a v radě pak proběhne pracovní zasedání koncem července. Bude třeba hledat um, kompromisní cesty, možnosti, aniž bychom zapomínali, že po pěstování potom je zde otázka eh, také volného eh, pohybu zboží, čili nejde pouze o pěstování, které je třeba nějak eh, pojmout, ale také, také volný pojem zboží. Čili ono není tak snadné říci, že se to ponechá čistě na členských státech, alespoň tak mi to připadá. Pokud je o VHO, mohu vás ujistit, že eh, Rada pro zemědělství se pravidelně vyslovuje k vyjednáváním v rámci, eh, pardon, VHO, VTO. Pokaždé dáváme mandát, vydávací mandát eh, komisaři pro zemědělství eh, s tím, že obsahem mandátu je eh, v rámci VTO také předání k Mercosuru. Říká, že zemědělství nemůže být, nemůže být variabilním faktorem přizpůsobení, čili nemůžeme pokaždé říci, že to, co ztratíme v oblasti zemědělství, získáme jinde. A my jsme vždy také v radě požadovali, připomenu zprávu Lion, vaši vlastní, která také tímto směrem vždy tedy říkáme, že zásadní je v rámci VTO eh, získat, aby pro produkty, které vstupují na evropské území, platily stejné normy, eh, ne pouze eh, pokud je v sázce veřejné zdraví. Protože dnes všichni musíme platit obrovské částky USA, protože jsme zakázali dovoz hovězího pěstovaného z hormony. Eh, nebo pak máme ta chorovaná kořata, tam rada eh, se rozhodně postavila proti možnosti vstupu těchto produktů na naše území. Eh, je třeba tedy ve VTO dosáhnout toho, že bude uznána naše specifičnost, naše právo uplatňovat normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví, bezpečného bezpečnosti potravin a tak dále, a aby tyto normy platily produkty, které vstupují na evropské území. To mi připadá naprosto klíčové pokud chceme tedy zachovat kvalitu produktu u nás. Děkuji, paní ministrině, děkuji za tato slova, která, myslím, mnohým z nás jdou přímo k srdci. Paní ministrině Onkelenksová, další dotazy, které byly učeny vám. Otázka tabáku. Já vyjdu eh, z dotazu který jste položili. Možná, až se um, uvidíme, tak um, se o tom ještě popovídáme. E, takže já jsem chtěla, já jsem říkala, že budeme mít tu konferenci na vysoké úrovni, respektive ta už proběhla v této věci a vyprodukovala určité závěry. E, jednak se týkají e, dohledu, například to byly závěry, u nichž rada dospěla k určitému koncenzu. Bylo to právě v oblasti dohledu, dále, ehm, že se tady bude nadále investovat do národních monitorovacích center, zejména epidemiologických ehm, center a, také virologického monitoringu a serologického. Ehm, v období krize, tak to zaznělo na konferenci, bychom se měli shodnout na minimálních částkách tak abychom zabránili přílišnému tlaku na ta monitorovací centra, je také třeba eh, lépe vyhodnocovat a předvídat eh, dopad chřipky. Konference vysoké úrovně také přišla s celou řadou návrhů, návrhů které jsou eh, více sektorové. Například byla podtržena přidaná hodnota Evropské unie při přemostování mezer v oblasti pochop, společného pochopení zranitelnosti různých socioekonomických sektorů v případu pandemie pokud jde o to sdělení, tak tam byla také celá řada návrhů, zejména pokud je o nová sociální média, protože víme, že je možné eh, šířit snadno velice kvalitní informace, ale také mohou kolovat naprosto šílené zvěsti. Eh, takže to se týká toho, co projednávala neformální rada totiž nová definice vztahu mezi Evropskou agenturou pro léčiva, Evropskou centra pro prevenci a kontrolu chorob a e, Světové organizace zdraví, Světové organizace. Bylo potrženo tedy, že potřebujeme nezávislé studie, studie nezávislé na farmaceutických firmách pro vakcíny a antivirální léčiva, e, včetně vakcín, dále, že se musíme vrátit e, k postupům pro nákupy, nahlédnout řešení pro společný nákup a Eh, řešit také problematiku eh, zdraví na pracovišti, eh, zdraví pracovníků a zdravotnictví. Čili vidíte, že konference na vysoké úrovni v posledních měsících fungovala a, vyšla, a vystoupila s velmi konkrétními návrhy. Pokud je o vaši konkrétní otázku týkající se očkování, víte, že jsme museli samozřejmě vycházet z principu předběžné opezřetnosti, to je samozřejmé. Kdo by mohl zůstat se založenýma rukama, když se objevovalo takové množství informací, každý rok, pardon, každým dnem ty informace se šířily rychleji a rychleji, čili můžeme se proto nějak zvědět do budoucna, ale pokud je o minulost, já jsem to prožívala den ode dne, nebylo to snadné, to vás ubezpečuji. Například jsme mohli eh, proočkovat eh, pouze eh, rizikové skupiny a všeobecné lékaře. V, každém případě jsme konstatovali, že došlo k výraznému, k výraznému poklesu um, onemocnění sezónní chřipkou. Čili mělo to dopad nejenom na výskyt chřipky H1N1, ale také dopad na, na počet, každoroční počet pacientů nemocných eh, se sezónní chřipkou. Pokud, eh, když tady šlo o pandemii, tak o tom se můžeme bavit samozřejmě, tak eh, v každém případě, pokud by došlo opět k v pandemii v budoucnosti, nemůžeme postupovat stejně jako minule, jako posledně. Je potřeba se vybavit potřebnými nástroji to je eh, naléhavé. Eh, my v eh, belgické předsednictví bereme býka za rohy od začátku a hned v červenci, 5. července, prošla neforma, proběhla neformální rada s tím, že toto bylo na pořadu dne. Takže my se tomu věnujeme opravdu intenzivně. Je nám jasné, že musíme změnit pracovní metodu v této věci. Pokud o chronické choroby, a mohu vám říct, já už jsem to před chvíli říkala, zdůrazňovala, že proběhla že proběhne konference ke všem muskuloskeletálním chorobám v rámci konference o chronických chorobách. Je tam tady takovýto blok. A víme, že, vím, že se určitý problém eh, s nadčasováním pro europoslance, nicméně bychom chtěli s vámi přímo spolupracovat a hledáme tady termín, který eh, by vyhoval tak abychom spolu s vámi mohli probrat závěry z té konference a e, vyhlídky pro řízení na evropské e, úrovni u chronických chorob. A pravděpodobně to bude někde v listopadu. Dále, pokud je Dále, pokud jde o závěry té neformální rady, mnoho to bylo věnováno prevenci. E, jeden ze sektorů, kde členské státy EU mají nejvíc chuť to rozvíjet dále a bylo by možné jít i za rámec prevence. Vzpomeňme například výzkum. To těžko má smysl, pokud nebudeme mít v Evropě solidaritu. Nemá smysl něco někde rozpracovávat, objevovat a to tež činit jinde. Dále, pokud je o nepřenosné choroby, já jsem byla přítomna v Ženevě před pár měsíci, sotva před pár měsíci, bylo to v únoru. Byla jsem přítomna prvnímu zasedání, mm, pracovnímu to je zasedání v této věci a budeme to v Evropě koordinovat a budeme dopodrobná sledovat iniciativy OSN v této věci. Tolik tedy ještě na doplnění ode mne, paní předsedající. Milí kolegové, už nejsou žádné otázky, takže dovolte, abych vaším jménem skutečně nesmírně srdečně a upřímně poděkovala dáma ministrině. Myslím, že můžeme odměnit potleskem. Děkujeme skutečně za kvalitní výměnu názorů, za kvalifikované odpovědi za způsob, jakým jste se vyjadřovali, za vaše fundované reakce. Děkuji. Domnívám se, že to bylo skutečně nesmírně důležité, abychom byli omeznámeni s tím, jak hodlá belgické předsednictví pracovat a navrhla bych, abychom teď udělali kartinkou přestávku.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 Drazí kolegové, posaďte se prosím pěkně. Alors nous, nous accueillons euh, cet après-midi euh, avec toto odpoledne s velkým potěšením vítáme mezi námi pana komisaře Dalího abychom hovořili o návrhu, který předložila komise a který se týká geneticky modifikovaných organismů. On Merci. So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, takže mohu pokračovat eh, tam, kde jsem přestal. Přicházím z neformálního setkání Rady ministrů pro ochranu životního prostředí a zítra budeme mít paní ministrině, která nás bude informovat o programu předsednictví. Dovolte, abych srdečně přivítal pana komisaře Dalího. Evropské komise. Pane Dalí, nesmírně jsme zvědavi na usnesení a závěry komise týkající se geneticky modifikovaných organismů a bez dalších okolků bych vám velice rád předal slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, na počátku tohoto roku v březnu 2010 jsem se zavázal, že předložím ještě před letní přestávkou konkrétní návrh, jak poskytnout členským státům svobodu, tak aby se mohli sami rozhodnout pro či proti pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Já jsem velice rád, že dnes mohu vám představit balíček balíček opatření, které komise dnes ráno schválila. Těsná spolupráce s vámi, poslanci výboru pro životní prostředí je základem pro to, abychom mohli této oblasti odpovědně pracovat. Návrhy, eh, které máte na stole, eh, se skládají z balíčku, který má dva aspekty. Za prvé je to rychlá a okamžitě aplikovatelné řešení eh, pro svobodu pro členské státy. A pak je to také právní základ z dlouhodobého hlediska jak aby členské státy měly eh, předpoklady pro aplikování této svobody. Tyto nové přístupy ke geneticky modifikovaným organismům eh, souvisí s následujícími věcmi. Za prvé je to sdělení ze strany komise, které vysvětluje pružnější přístup a nové doporučení o koexistenci, které nahradí eh, doporučení z roku 2003 od nynějška. Dále je to návrh pro revizi směrnice 2001 lomeno 18 o možnosti členských států, aby mohli omezit nebo zakázat pěstování GMO na své území, což poskytne právní bezpečnost. A tento pakíček znamená za prvé pozice, eh, které vychází z toho, co řekl pan předseda Barroso ve svých politických eh, hlavních směrech a za druhé vychází také ze žádosti 13 členských států na environmentální radě v červnu 2009, tak aby členské státy mohly rozhodovat o pěstování GMO na jiných základech než na vědeckých základech. Pokud se týče prvního okamžitého kroku, komise uznává, že členské státy potřebují větší pružnost, tak aby brali v potaz místní, regionální a národní podmínky při e, navrhování opatření pro koexistenci. A toto se obráží v novém doporučení o koexistenci. Náš návrh obsahuje vyšší e, pružnost, flexibilitu, která uznává, že opatření, která schválí členské státy, e, mohou také být zaměřeny na nižší práh o ne nezamýšlené přítomnosti než ta, která je v současné době ve výši 0,9 Je třeba zde také zohlednit eh, místní zájmy především biofarmářů. Za druhé, tady dostanou členské státy volnou ruku pro pěstování GMO a také je zde zahrnuta legislativní změna. Toto je nejbezpečnější cesta z právního hlediska, tak aby mě, eh, členské státy mohly postupovat jinak než na základě vědeckého hodnocení zdraví a environmentálních rizik. Já si myslím, že jestliže dodáme jeden jediný článek ke směrnici o GMO, pak splníme náš závazek, který jsme dali a hodláme postupovat také transparentně. My jsme se sešli se všemi aktéry v přípravné fázi, včetně poslanců a také zástupců členských zemí. Nová politika o pěstování GMO vedla také k široce pozitivním reakcím, ale já se domnívám a také vím, že toto vedlo k určitým otázkám. Já bych chtěl jasně říci, že mám v úmyslu pokračovat v práci tak, aby povolovací systém na základě vědeckých poznatků se zlepšil. Toto bude obsahovat také akce, které budou zaměřeny na posílení eh, mm, hodnocení rizik a dále budeme také vydávat zprávy o sociálně ekonomických faktorech v posledním čtvrtletí roku 2010, o což požádala Rada v roce 2008. Budeme dále také hodnotit vyhodnocovat směrnici o pěstování a také z nařízení o potravinách a krmivech. A budeme také dále především vyhodnocovat články 26a a 26b. Chci především zdůraznit, že tady nebude žádná kompenzace. Ža- nedojde k žádnému urychlení či oslabení požadavků ze strany legislativy, kterou schválil parlament a rada v roce 2003. Ale konkrétní zlepšení eh, složitého schvalovacího procesu je zapotřebí. Parlament a rada a komise musí spolupracovat tak, abychom vytvořili a sladili e, protichudné názory. Nový přístup je také v souladu se e, skutečností a také e, členské státy budou moci dále postupovat na principech subsidiarity a proporcionality. Řešení, které je před námi, ukazuje vyvážení vyváženost celého rámce mezi subsidiaritou a zabezpečuje také solidní rámec. Já doufám, že budete souhlasit s tím, že toto rozhodnutí je velice důležitým krokem. Pane předsedo, já jsem vám dal krátký přehled o těchto klíčových aspektech a nyní se těším na to, že budu moci odpovědět, zodpovědět vaše otázky, které mi dáte a také předám panu předsedovi vašeho výboru návrhy, které byly dnes dopoledne schváleny kolegiem. Děkuji vám. Díky za tyto informace o rozhodnutích komise. My jsme byli s delegací Envy v Parmě u příslušné agentury a velice intenzivně jsme tam hovořili o GMO, ale i o dalších tématech, také o otázce jakým způsobem mají být vyhotovovány vědecké studie, jak se činí analýzy o ohrožení životního prostředí a zdraví. Vy jste řekl, že váš návrh měl hodně velký souhlas, ale také celou řadu otázek vyvolala. Teď přijdou ty otázky a my se do nich hned pustíme. Mám tady dlouhý seznam řečníků a Richard Zebel může se chopit overtury. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat Janu Dalímu za to, že dodržel svůj slib a tak, jak oznámil ve svém hearingu, přišel jsem s tím svým návrhem. Chtěl bych eh, podtrhnout to, co řekl, že eh, členské státy, eh, které jsou kritické vůči GMO dostanou legální bázi, legální základnu, jak mohou eh, pokročovat a eh, aby se zmenšil tlak těch států, které jsou pro GMO. Podle tohoto návrhu tady existuje tady možnost z důvodu koexistence zakázat kultivaci GMO. Když se podíváme na dokument komise, po případě na tyto tři návrhy, tak tady přece jenom jsou obsaženy ještě určité pojmy, kde bych požádal o dodatečné vysvětlení. Za prvé, co se týče současné procedury, současného postupu, Vlastně nedojde k žádnému rozvodnění, ale budou uplatňována stejně přísná kritéria i nadále, pakliže eh, se povolí eh, GMO, čili žádné rozmělnění současného eh, řízení. Ano, žádné urychlení. Tady bych rád měl ještě jednou potvrzení ze strany pana komisaře. Za druhé, co se týče monitoringu a transparentnosti. Eh, vykoná tady komise dodatečné snahy pro to, aby připuštěné rostliny, povolené rostliny se dále sledovaly, čili aby se zesílil monitoring a za třetí eh, budou odpovídající údaje veřejně zpřístupněny, aby se občané a také organizace, které se o to zajímají, mají možnost, aby to mm, sledovat informace k tomu. A teď ještě jedna otázka. Pan komisař se o ní zmínil. Vy jste hovořil o proportionate measures. Co rozumí komise pod tím, hovoří-li o proportionate measures for coexistence. Co to znamená konkrétně? Je to nějaká skrytá doložka pro možnost donucování členských států k tomu, aby umožňovali pěstování GMO na svém území? Děkuji mnohokrát. Děkuji ti, Richarde, a nyní Dagmar Rothberend. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci. My jsme velice rádi, že jste přišel k nám dnes, kdy komise rozhodla. Mám několik připomínek. Já se myslím, že je velice dobré, že také nový návrh je v souladu se skutečností a to je. Dnes my máme evropské schvalovací postupy a máme také členské státy, které zamítají, odmítají nebo chtějí odmítnout uh, uh, u zamýšlenou eh, a úmyslnou přítomnost. A některé členské státy jsou tedy pro, jiné jsou proti. Blíží se to tedy systému, který nyní máme, to je sociálně-ekonomická akceptance v určitých částech EU a jinde ne. Já si myslím, že systém, který jste prezentoval, je rozumný. V některých oblastech si myslím, že bychom to mohli ještě vyjasnit a zkonkretizovat. O tom hovořil také pan kolega Zeben. Za prvé, evropská schvalování. Vy jste řekl, že povolovat vzdělávací schvalovací systém, že bychom ho měli zlepšit. A to mohu pouze zdůraznit. Náš pan předseda hovořil o naší návštěvě v Parmě u EFSI a já si myslím, že EFSA dobře ví, že jejich schvalovací postupy pro GMO nejsou dostatečné v současné době. A když vidíme, že EFSA přesně nechápe, o čem hovoříme, o čem se hovoří, když hovoříme o preventivním principu, tak je tady ještě hodně práce před námi. A EFSA se skutečně musí zlepšit. Oni se snaží, ale především v oblasti GMO jsou zdal, zdaleka nejsou dobří, zdaleka nejsou důvěryhodní a také neubezpečují o své důvěryhodnosti. Takže vy, pane komisaři, musíte být diplomatický, máte pravdu, že bychom měli zlepšit schvalovací systém systémy a my potřebujeme rozumné schvalování. Já bych to ne, označovala za subsidiaritu. Já bych chtěla to označit tak, že členské státy se mohou rozhodnout, řídit rozhodnutí svých občanů a proto bychom měli mít dva pilíře a to znamená snížit úmyslné e, vypouštění a pak potřebujete také koexistenci. A pan Zeber hovořil také o tom, a já si také myslím, že my v EU musíme mít eh, závazná pravidla o vzdálenosti, jinak ten systém ztroskotá. Já si myslím, že je třeba mít dobré schvalovací postupy, potom musí mít členské státy umožnit eh, pěstování a jestliže ho umožní pěstování GMO, pak musí také mít opatření eh, například týkající se vzdálenosti a tyto vzdálenosti budou eh, povinné pro členské státy, jako je Francie, Belgie nebo Itálie a Rakousko. A to by byly státy, které by neměly stejný systém. A my v současné době také nemáme stejný systém po eh, celé EU. Je tady určitý posun dopředu, ale my především potřebujeme spolehlivou autorizaci. Děkuji mnohokrát, Corinne Lepage. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste hned dnes mezi nás přišel. Připojím se eh, k tomu, co říkala Dagmar Roth-Perentová. Domnívám se, že umožnit eh, členským zemím, aby zakázali transgenické rostliny, je spíše dobrý návrh, ale co mě zapakuje, je právní základ, pane komisaři, na právní základ, na kterém to umožníte členským státům. Já se nejsem jistá, že Eh, znám eh, poslední verzi návrhu, ale pokud eh, zákaz není možný ani z důvodu konzistence, ani z důvodu ekologických, ani z důvodu veřejného zdraví, tak jaký právní základ zvolíme? Já si myslím, že to je opravdu citlivé, křehké a proto si myslím, že musíte velice dbát na to, abyste zajistili právní jistotu pro členské státy, který, které budou chtít přijmout toto rozhodnutí. To je pro mě velice důležité. Druhá věc. To má znepokojení ohledně nových eh, pokynů, orientací, které doprovodí eh, tento nový postup. Pan předseda Leinen a Dagmar Rodberentova se zmiňovali o velmi zajímavé návštěvě, kterou jsme vykonali u agentury EFSA. Tam jsme vedli opravdu otevřenou diskusi, upřímnou diskusi se zástupci této agentury a my jsme jim sdělili svůj názor alespoň část nás, náš názor na to, jakým způsobem EFSA provádí své studie, vypracuje svou expertizu, pokud o GMO, zase, že chybí neutralita, že se selektivně citují vědecké články, to nezakládá důvěru, kterou potřebujeme. A já jsem ráda, pane komisaři, za to, že jste připomněl potřebnost nezávislých expertíz, nezávislých odborných posudků a také jsem ráda, že, ráda za Eh, o směrnice pro EFSU, nebo o směrování agentury EFSA, eh, což je tedy tou správnou cestou. Dále je, eh, je, jsou zde návrhy, respektive požadavky Rady z prosince 2008, které stále nebyly zrealizovány, pokud je o řízení konfliktu zájmu. Je třeba i směrem k expertním posvědkům, které budou více multidisciplinární, více kontradiktorní, nezávislé. Já jsem také s velkým zájmem vyslechla vaše vystoupení, pane komisaři, ale neslyšela jsem tam, možná jsem nedávala pozor. Ehm, hovořil jste totiž o eh, studiích rizika eh, v oblasti environmentální. Ovšem, co nás dnes ještě více zajímá, pane komisaři, jsou rizika v oblasti zdraví. A mne velice znepokojuje, že tam dochází k určitému odlehčení u těch nových pokynů, orientací, pokud je o počet eh, studií, pokud je o 90 eh, dopady na lidské zdraví, tam stanoveno, stanoveno těch 90 dní, protože tři měsíce to je opravdu velice krátké období pro zjišťování účinků dopadů na lidské zdraví, zejména pokud je o chronické účinky, chronické choroby, to se nedozvíme vůbec nic, pokud je to stanoveno takto. Takže já si myslím, že Ehm, je dobré, aby výzkum u GMO pokračoval, ale ehm, výzkum se nesmí týkat pouze ehm, dalšího vývoje GMO, ale také dopadu na zdraví a na životní prostředí. To je nesmírně důležité. A poslední věc, pane komisaři, to se týká flory. Pardon, uh, bramboru typu amflora. Uh, od Rodam Flora. Vy jste říkal, že EFSA několikrát potvrdila pozitivní hodnocení, pokud je o bezpečnost tohoto produktu. Nicméně cituji, minulý eh, týden eh, směrnice EFSA stanovila, že stanovuje, eh, řekli jsme, že dohled, dozorovali jsme, monitorovali jsme účinky anflory, nezjistili jsme takové účinky, Ovšem, eh, eh, pokud je o rozhodnutí komise, která vychází z naší studie, eh, nevím, možná to bylo špatně interpretováno jako podklad pro rozhodnutí. Takže, pane komisaři, zvažte, prosím, zda je rozumné využít využi, studie tuto studii jako podklad pro rozhodnutí o povolení Amflory, protože EFSA, EMSA pardon, k tomu má Tedy EFSA k tomu měla výhrady eh, ve, své, eh, ve svém stanovisku a EMSA také. Takže je skutečně naléhavé vrátit se k tomuto bodu. Děkuji mnohokrát. Další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane komisaři, za to, že přišel mezi nás. Já bych chtěla však říci, že já jsem zklamaná. Jeden z důvodů je ten, že vy, pane komisaři, jste o tomto tématu hovořil také s koordinátory našeho výboru. A v této diskusi jsme hovořili o předpokladech, ze kterých mohou členské státy vycházet, když buď to úplně nebo z části zamítnout pěstování GMO ve svých zemích, protože tady byl návrh, že komise nehodlá dát eh, členským státům možnost vycházet, tedy aby eh, při zamítnutí GMO vycházeli ze zdravotních kritérií. A vy jste řekl, že nabídnete členským státům, poskytnete maximální flexibilitu. A dnes v komisním návrhu tady je nadále zdraví a životní prostředí jako důvod pro zamítnutí je to zde neuvedeno, tedy není to zde uvedeno. Je, Takže proč hovoříte o flexibilitě, jestliže vylučujete hlavní důvody proto, aby členské státy mohly zamítnout pěstování GMO. A dále také ministři pro životní prostředí již v roce 2008 požadovali lepší hodnocení rizik. Vy jste o tom dnes hovořil, ale ministři životního prostředí požádali o toto lepší hodnocení téměř před dvěma lety, včetně dlouhodobých dopadů, včetně hodnocení dopadů, také používání herbicidů a také herbicidů a pesticidů jaké mají tedy dopady na plodiny a tak dále. A tak, aby se zabezpečilo, aby tento materiál byl k dispozici také nezávislým vědcům a nejenom pro podniky, které tyto povolenky žádají. Proč vy nyní zahajujete toto zlepšené či intenzivnější hodnocení vlastně tou metodou, které která je otevřená. Dan eh, Marisa. Marisa Matias, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Existuje celá řada otázek, které bych velice ráda položila. Některé z nich už položili mý kolegové. Domnívám se, že je důležité, abychom přece jenom vyzdvihli určité záležitosti. Myslím si, že musíme skutečně zvážit, zda mohou existovat výjimky pro eh, plodiny, které je možno pěstovat a je třeba mm, upravit celou řadu záležitostí. Důležité je, že jste přišel mezi nás v den, kdy komise představila eh, své sdělení. Velice ráda bych se ještě jednou vrátila k otázkám, které tady již zazněly. A sice informace pro občany a odůvodnění. Já si myslím, že to je nesmírně důležitý rozměr této otázky. Mm, Někteří kolegové již se zmínili o tom, proč je to zatím ještě nedostačující a proto já tyto důvody nebudu opakovat. Potom, eh, co se týče právního základu, aby členské státy mohly odmítnout pěstování GMO. To je tedy prvek, který není příliš jasný ve sdělení komise. Ale jak řečeno, na to již se ptali mý kolegové. A potom ještě jedna věc. Všichni velice dobře víme, že rozhodnutí komise je před námi a že bude nezbytné vypracovat nové předpisy v souvislosti s geneticky modifikovanými rostlinami. Ale proč bylo teď tak naléhavé eh, umožnit pěstování lamfolory, eh, třeba, že jsme jaksi mm, nebyli zajedno v této otázce. Mm, nevím, proč Lamflora, proč se tak tlačilo na, pilou, na pilu eh, při schvalování Lamflory, eh, když všichni víme, že musí mít nové předpisy. To bych se tedy ráda dověděla od pana komisaře, jaké důvody tady proto bylo. Možná, že byly, možná, že nás můžete uklidnit. Děkuji vám. Ja, Dank. Děkuji. To bylo první kolo koordinátorů z nejrůznějších politických skupin a dávám slovo panu komisaři, aby mohl zareagovat. Prosím. Well, thank you very much. I'll try to be brief, um... Děkuji mnohokrát. Pokusím se odpovědět stručně na všechny otázky, které zazněly, všechny připomínky. Eh, nejprve pokud je o procedurální záležitosti, oslabení postupu, mohu vás ujistit, že k tomu nedojde. Pokud je o schvalování GMO, ty postupy jsou jasně nastavené a pokud dojde k nějaké změně, tak jak už jsem to i veřejně oznámil, a někteří eh, poslanci, myslím, o tom také hovořili, jako o něčem, co potřebujeme, tak pokud dojde k nějaké změně, tak k posílení eh, procedur postupu při schvalování GMO, jejich zpřísnění. Pracujeme na požadavku rady a vašeho výboru ve smyslu právě posílení Eh, studií environmentálních dopadů, dopadů na zdraví v souvislosti s povolováním GMO. Je pravda, že tam došlo k určitým skluzům eh, z celé řady důvodů, ale nyní, koncem tohoto roku, budeme mít k dispozici zprávy o posílení eh, studií hodnocení dopadů na životní prostředí v souvislosti s schvalováním GMO, to vydá tedy EFSA a také budeme mít studii o socioekonomických dopadech ze strany DG Sanko, generální ředitelství Sanko. Z toho tedy vyjdeme potom. E, kromě toho máme zadány dvě nezávislé studie, nebo se zabýváme možností dvou nezávislých studií procesu schvalování GMO, tak abychom měli ucelený holistický obrázek. A to sice bude ještě trvat nějaký čas, ale doufám, že do konce roku 2012 budeme připraveni se tím zabývat a uvidíme, jaké důsledky z toho je třeba vyvodit a případně změnit to naše pojetí, to naše koncepci. Je třeba vést širokou diskusi o problematice GMO, to je skutečně potřebné. Já si myslím, že to musíme do té diskuse vnést racionální přístup. Takže určitě vás mohu ujistit, že nedojde k oslabení eh, toho procesu nebo k nějakému zrychlování eh, udělování povolení o tom vůbec nemůže být řeč, že by se to zrychlovalo, nebo že by členské státy nyní hlasovaly pro eh, povolení GMO. Určitě, mm, určitě nic takového se nechystá. Eh, jsme tady proto, že jsme vám to slíbili. Slíbili jsme v březnu, že do léta se vám ozveme s návrhem. Aktivně jsme na tom pracovali, my, my pracovníci se tomu intenzivně věnovali a ten návrh nyní leží na stole. Eh, pokud je o monitoring, opět eh, jeden z konceptů, na kterých trváme, je, a to bezprostředně, je, že třeba posílit eh, monitorování, monitorovací aspekty všeho, co souvisí s GMO. Je třeba vycházet z reálných zkušeností a z těch je třeba vycházet také u těch vědeckých poznatků, které dnes máme, ty je třeba přizpůsobovat reálným zkušenostem a zlepšovat tak naše hodnocení eh, do budoucna. Eh, je také nutné mít jistotu, že pokud by se někde něco pokazilo, abychom mohli okamžitě zareagovat. Čili není možné muset čekat na nějaké zprávy. Ehm, je to do jisté míry administrativní záležitost, je třeba zajistit ehm, co nejrychlejší ehm, uplatňování pravidel. Dále Pokud je o nezávislost posudku EFSA, um, tak eh, tady například, já se mluvám, že beru tolik témat najednou, ale eh, budeme mít k dispozici životopisy, budou veřejně k dispozici životopisy všech vědců, kteří zasedají v, eh, v různých výborech EFSA, tak abychom měli tady transparentnost této věci. Dále pokud je o proporcionalitu, přiměřenost, na jakém základě mohou členské státy uplatnit opt-out z pěstování geneticky modifikovaných organismů Eh, my vlastně říkáme, že členské státy mohou um, uplatnit optout na jakémkoliv základě, aniž by se to prověřovalo. Jakmile prostě jedinou podmínkou je, aby notifikovali komisy. Eh, proporcionalita spočívá v tom, že to musí mít nějaký důvod. Eh, není možné říci, nebudeme umožňovat pěstování GMO, protože se nám nelíbí. Musí to mít nějaký důvod, například přeji si, chránit biozemědělství nebo v mé zemi je problémem veřejné mínění, které je jednoznačně proti pěstování GMO plodin v mé zemi. Takže i tyto záležitosti socioekonomické povahy například budeme, budeme uznávat jako platný důvod pro optout země z pěstování GMO. Proč do toho, proč tam neumožnit eh, důvod ochrany veřejného zdraví nebo životního prostředí? Z toho důvodu, že proces opt-outu začíná, jakmile máme schválení nějakého GMO. A v rámci eh, schvalování otázky zdraví a eh, životního prostředí už jsou zváženy agenturou EFSA. K tomu už je vydáno vědecké stanovisko. A proto jediná cesta, jak spochybnit, jak napadnout eh, to vědecké stanovisko vydané eh, agenturou EFSA, eh, s tím, že na tomto základě se provádí schvalování. Jedinou možností není říct z vědeckých důvodů chce uplatnit opt-out. Stále zde ještě existuje možnost safeguard clause, tedy to je jakési garanční klausule záruky, a pokud země chce z důvodu veřejného zdraví či životního prostředí uplatnit opt tak stále může na základě této klauzule. Ovšem, um, tím důvodem, ty důvody nemusí být vždy nutně um, vědecky založené a to znamená, že členské státy mají daleko větší pružnost pro uplatňování případného optautu. Dále, pokud jde o um, přeshraniční koexistenci konvenčních a um, GMO plodin, musím říci, že opatření v oblasti přeshraniční koexistence již máme nastavená v aktuálních pokynech. Je zde povinnost um, informační uh, mezi zemědělci, tedy povinnost zemědělců a také povinnost mezi sousedními zeměmi a jsou zde také stanoveny podmínky pro um, nesení odpovědnosti v případě kontaminace. To všechno stále platí, to znamená, již máme opatření pro uh, kontrolu na hranicích, pro koexistenci. Tato opatření se nebudou měnit ani se nebudou rušit. Uh, jaká je situace v reálu? O tom je také třeba hovořit. Dnes máme sedm členských států, pokud se nemýlím, sedm členských zemí, které právě na základě těch safeguard measures, eh, tedy nějakých garančních eh, klauzulí či opatření, uplatňují opt-out. My se vlastně snažíme vnést do celé situace více jistoty. Řekněme to jasně. O co se dnes snažíme je to, eh, dát členským státům možnost říci své ne pěstování GMO. To znamená, nedám o to, aby se navýšilo pěstování GMO v Evropě. Naopak, chceme eh, členským státům dát možnost eh, se proti tomu postavit. O to nám jde v těchto směrnicích eh, či pokynech. Pokud je o právní základ, náš návrh uplatněn v rámci spozorování Eh, změnu, tak aby byl položen eh, vhodný právní základ pro země, které si při uplatnit opt-out. To je také názor naší právní služby. Jsou to také studie o dopadech na zdraví, o environmentálních dopadech, to už jsem zmiňoval eh, v procesu vyhodnocování GMO. Tyto požadavky se nebudou nějak snižovat. Rozhodně neoslabíme kontrolní proces eh, v rámci, kontrolní mechanismus v rámci schvalování GMO. To určitě nechystáme. Eh, pokud je připomínky ohledně brambory amflora, to je pro mě novinka, tak na to se musím ještě podívat. Um, ověřím si, zda tady došlo k nějakému nedorozumění, nebo zda skutečně je to eh, podložené prohlášení. Či podložená informace. A pokud je po, o poslední vystoupení paní Matias, to se týká nějakého urychlování um, schvalovacích postupů, eh, tam k žádnému zrychlování nebude docházet. To musím opět zopakovat. To schvalování naopak je velmi pomalé. Ten proces prostě musí celý proběhnout a, a žádá se to určitý čas a no, vždy umožňujeme, aby ten čas byl k dispozici v plné míře. Nikdo nějak neurychluje ten schvalovací proces. Ovšem, eh, nedokážeme pochopit, pokud eh, bychom byli v situaci, kdy stále stále čekáme na něco, než bude možné učinit rozhodnutí, protože pak víme, že bychom se ocitli v situaci, kde se to stále překlápí, stále, stále překlápí a to rozhodnutí nemůže někde padnout. Ten proces běží, musí vyústit nějaké rozhodnutí. Pokud je třeba ten, ten postup schvalování zlepšit, tak eh, to samozřejmě to samozřejmě je možné podniknout určité kroky, aby se ten, to schvalování zlepšilo. A mohu vás ujistit, že E, na závěr e, také mezi vás přijdu a projednám s vámi všechny kroky, e, které zvažujeme pro zdokonalení procesu schvalování. Já bych toto rád podnikl společně s vámi. Domnívám se, že bychom měli v rámci této snahy také, také postupně zvyšovat vzájemnou důvěru. Není možné uh, se pouštět do války pokaždé, když se na stole odstane téma eh, GMO. Eh, musíme samozřejmě eh, být přízně nakloně inovacím, ale musí to být inovace bezpečné. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jestliže tomu správně rozumím, tak se vlastně tolik nemění, protože členské státy tady měly bezpečnostní ventil, aby mohly uh, vyloučit pěstování GMO, takže na národní úrovni tady existovala možnost říci ne a nyní se pouze spektrum důvodů pro ne ještě rozšiřuje, ale to znamená, že to vnitrostátní ne již se dalo aplikovat v minulosti. Mohu se k tomu ještě vyjádřit? Také musíme říci, že zajišťovací doložka, toto je opatření ze strany členských států, které musí komise akceptovat. A jestliže by to komise neakceptovala, pak buď členský stát musí tuto doložku stáhnout, anebo bude zažalován. Takže členský stát má stále volnou ruku. Ano, to nám to vyjasnilo, to je rozdíl eh, ve, mezi současnou situací a budoucou situací. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane komisaři, že jste mezi nás přišel tak rychle a vysvětlil nám návrh, který jste schválili. Dojem, který mám, je, že komise si chce umít ruce a nechat míč na straně členských států, protože toto je problém více eh, veřejného mínění než vědecký problém. Mám, vidím tady ale určité mezery, určité zvláštnosti, které jsem nes, nepochopila úplně správně. Členský stát může jednostranně schválit eh, GMO, geneticky změněnou rostlinu, a nebo Eh, nebo prostě se mohou proti tomu ohradit. Eh, druhá věc, vnitřní trh. Týká se to pouze té plodiny, to znamená, členský stát může zamítnout pěstovat určitou geneticky modifikovanou plodinu, anebo se to týká také obchodu. To znamená, pakliže jiný členský stát to pěstuje a nemůže to uvádět na trh, Eh, do toho členského státu, který eh, odmítl eh, schválení um, kultiv, pěstování této plodiny. Protože jeden argument je veřejné mínění, které je manipulovatelné emocemi. Já si myslím, že toto je možné dát na pouze odůvodnit zdravotními anebo vědeckými argumenty. A co se týče zemědělců, my máme, víme, že na 134 milionech eh, metrech eh, eh, hektarů se pěstují geneticky modifikované organismy. Pacienty, kteří musí používat inzulín, se používá prostě z geneticky modifikovaných organismů. Mm, ale snažíme se zůstat konkurenceschopní a proto dovážíme bavlnu, která je e, vypěstovaná na základě GMO. Naši zemědělci přestávají být konkurenceschopní. Nemohou pěstovat mnoho plodin, protože e, prostě by to znamenalo velice vysoké náklady. A skutečně tuny a tuny soji a kukuřice se dovážejí ze zemí, kde dochází k pěstování těchto GMO. Pro mě je to něco, čemu nerozumím. Eh, chceme udělat určitou bublinu z Evropy. Eh, máme tady prostě plno bublin jiných, které se k nám dostávají z jiných stran. To znamená, vlastně jednáme proti vlastním ekonomickým zájmům, ale stejně tomu problému nezabráníme. Já jsem 20 let eh, pracovala v oblasti zemědělského výzkumu a mohu vás ujistit, že pakliže tady existuje eh, GMO, eh, tak na základě expertí, které vypracovává EFSA a další organismy, nemám s tím žádný problém protože když kupujeme eh, kukuřici v plechovkách, tak je také geneticky modifikovaná. Ale mám obavy, že zemědělci budou muset za to všechno zaplatit. Děkuji vám. François Grostet. Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři Dalimu za to, že dnes mezi nás přišel všechno nám takto vysvětlil. Musím říct, že já budu říkat věci trošku obrovné tomu, co právě jsme slyšeli od paní Ajuzo, protože tady opět dáváme eh, trošku více na vybranou členským státům, to znamená, že se nakonec bude aplikovat princip subsidiarity, ale já si kladu otázku, protože eh, když eh, běží řeč o GMO, je třeba E, tuto diskusi vést v širším rámci evropské politiky, mimo jiné e, politiky e, společné zemědělské. Jde o zemědělství celé EU. A z tohoto úhlu pohledu není možné pomíjet dopad, který může mít takovýto postup na společnou zemědělskou politiku. Víme, že SZP stojí v jádru evropských politik a to je otázka. Můžeme se všichni shodnout na tomto principu, ponechme to na členských státech, to rozhodnutí. Já mám skoro pocit, že Evropská komise v takovém případě eh, vlastně by se jí to hodilo. Nemusela by se k tomu příliš, nemusela by k tomu příliš zajímat stanovisko. Ta svoboda rozhodnutí by byla na členských státech, ale tady se vystavujeme riziku, že vzniknou nerovnováhy mezi různými zeměmi eh, z důvodu dopadů rozhodnutí členských států že to bude mít dopad na společnou zemědělskou politiku, že dojde k pokřivení hospodářské soutěže potom. Já bych byla ráda, pane komisaři, kdybyste nám řekl, jak je váš názor na toto riziko, které jsem právě nastínila. Domníváte se, že je to riziko důležité? To je můj názor. A pokud ano, jak se domníváte, že bylo možné tento problém řešit? Děkuji. Merci beaucoup, Anne Delvaux. Anne Delvaux. Si, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, děkuji vám za vaše vystoupení. Jsem nesmírně ráda a ujistila mě vaše slova, pokud je o to, že se nebude nějak zrychlovat povolování GMO. Musím přiznat, že to mě opravdu uklidnilo. Na druhou stranu eh, se se stále kladu otázku, pokud je o vracení toho, rozhodnutí na úroveň členských států. To znamená politika à la carte, eh, kdy umožníme členským státům, aby eh, uváděli na trh a pěstovali GMO, podle svého rozhodnutí. Je to skutečně slučitelné s představou a spojetím na většinou trhu? Je to slučitelné se společnou zemědělskou politikou? Musím říci, že v této věci opravdu si kladu otázku, zejména pokud je o pokřivení hospodářské soutěže, které právě zmiňovala François Grostet. Eh, chviličku před vámi jsme se sešli s belgickou ministriní zemědělství, která zmiňovala také praktické dopady, které to může mít. Například eh, přeprava GMO ze země, kde to je povoleno, přes nebo do jiné země, kde to povolené není. Eh, budeme se muset představit, že celou řadu těchto praktických dopadů. Eh, jsem velice znepokojená tím, jaké to může mít dopady na eh, zemědělce, to už bylo tady zdůrazňováno, jaké nové zároky můžeme zemědělcům poskytnout, a pokud je například to neopilení nebo ne, nezanášení z jednoho pole na druhé, jaké nové záruky tady nabídneme, které jsme neměli před 6 měsíci? To je otázka. Eh, hovořil jste o hodnocení eh, dopadu na životní prostředí, hodnocení prováděné eh, agenturu EFSA. Já se také kladu otázku, jak zajistit, zaručit, ochránit biorozmanitost, když EFSA stále toto nemá jako indikátor ve svých hodnoceních. A kromě toho EFSA nemá nebo neprovádí hodnocení kritéria užitečnosti GMO. Domnívám se, že nutným předpokladem Eh, pro to schvalování, pěstování, ovádění na trh GMO je, abychom měli skutečně dobrou schopnost eh, řízení a analýzy rizik souvisejících GMO. Pro mě eh, je to přece jen princip předběžné opatrnosti, který musí mít přednost, musí být nadřazený. A dále je zde otázka, proč se prostě nerozhodnou, že podpoříme, že schválíme rozhodnutí Rady ministrů zemědělství z prosince 2008. Na této radě členské státy většinou přijali eh, eh, požadavky v oblasti značení autonomie některých geografických regionů, eh, které mají zvláštní pozici pěstování GMO a dále to, že by měly být vypracovány určité, určité plány řízení rizika předtím, než dojde ke schválení u konkrétního GMO. Čili tolik otázky, které na vás mám já, pane komisaři. Děkuji. Merci, Andelvo, Michael Tremopoulos. Michael Tremopoulos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vyslovené obavy také sdílíme, jak demokratický je postup, kde se ignoruje vůle a většina evropských občanů a kde se v podstatě otevírá pandořina skřínka v souvislosti s nedobrovolným uvolňováním tam, kde se toto vlastně neplánuje. Já se domnívám, že toto má být všechno rychle provedeno bez riziko, analýzy rizik, když se jedná o autorizaci nových GMO, kde mohou členské státy odmítnout jejich pěstování, ale ani biofarmář, ani komerční zemědělec nejsou zde chráněni. Vy jste řekl, že je pravděpodobné, že tyto návrhy budou mít negativní dopady na ty druhy, které nejsou GMO modifikované. A vy nyní dáváte možnost členským státům zakázat eh, pěstování GMO na základě různých důvodů. Ale já si myslím, že byste nám také měl něco říci o právním základu, eh, z čeho toto všechno vychází a jak se zabezpečí, aby členské státy opravdu měly možnost zakázat pěstování GMO rostlin. A vy, já se vás ptám, zdali vy jako komisař, podporujete také to, aby, byly, by byl zakázán dovoz geneticky modifikovaných organismů z jiných států, například z USA, krytokastin. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři. Pane komisaři, Podíváme-li se na poslední eurobarometr z roku 2005 o GMO, tak tady schválení tedy pouze jeden člověk ze čtyř v EU eh, schvaluje GMO a členské státy jsou znepokojeny. Člen, e, komise již se čtyřikrát snažila odstranit zákaz, který existuje v několika členských zemích EU e, ministři životního prostředí žádají transparentní systém a zdá se, že váš návrh jde opačným, opačným směrem. Vy zavádíte subjektivní kritéria pro ochranu zdraví. A zdá se, že komise nechce vycházet z vědeckých poznatků a máme zde vycházet pouze ze studií EFSA, které však konstatovaly určité problémy v minulých letech. Pan Lap Pas řekl, že rozhodnutí země zakázat GMO z nevědeckých důvodů není právně zabezpečené a proto se chci dozvědět od vás, zdali komise se chce vyhnout, obejít určité studie, protože eh, tyto otázky povstanou v hlavách všech občanů, protože občané mají ze současného vývoje obavy. Děkuji, Renate Somer. Děkuji, pane předsedo. Krásný dobrý den, pane komisaři, to je pěkné, že jste mezi námi předběžnou poznámku. Já se vždycky zlobím eh, na komisi, že v tisku stojí předem něco předtím, než je parlament informován. Já si myslím, že není dostatečně často, že se dostatečně často argumentuje tím, že nejprve by měl snad mít právo Evropský parlament na to, aby byl informován, než to jde do tisku. A teď ke GMO. E, jsem ráda, že komise chce konzekventně jednat, ale je to blamáž pro členské státy, které v minulých letech s přibývající měrou nebyly schopni se rozhodnout e, k rozhodnutím i na základě e, několika expertů ze, stranu, ze strany EFSA a členské státy se nemohly rozhodnout akceptovat prostě udělování nebo přidělování té možnosti autorizace schvalování, pěstování GMO. Ale myslím si, že je třeba zlepšit práci EFSI. Když řeknete, ano, eh, budeme CVčka eh, zaměstnanců EFSI eh, zkoumat tak, aby tady nemohlo být skutečně podezření, že tady je nějaká závislost na Eh, těch studiích týkajících se schvalování GMO. Členské státy i EP eh, e chtějí mít nezávislý úřad a jednotlivé členské státy tuto nezávislost EFSI spochybňovaly již co se týče selhávání jednotlivých členských států na této neschopnosti přijmout rozhodnutí. Proto děkuji za to, že jste se chopil této záležitosti, protože eh, nevyjasněné otázky způsobují obrovské národohospodářské škody. Eh, máme tady snižování prostě s plodinami, které již byly povoleny, které ještě nebyly povoleny. A máme tady obrovská množství mm, osiva, které muselo být zničeno, e, i když ty produkty jsou bezpečné, ale členské státy prostě váhaly s udělením schválení. A teď de facto zákaz pěstování v určitých státech jako koncem 90. let. Tenkrát to byl důvod, že jsme vlastně pracovali na tom balíčku. A když já jsem začala pracovat v parlamentu, tak jsme měli dohodovací řízení k té uvolňovací směrnici, která měla dávat zelenou a já si myslím, že tato směrnice eh, byla jistě dobrou záležitostí, ale teď je třeba to změnit. Pakliže chcete členským, chcete členským státům umožnit další argumenty pro možnost zákazu pěstování GMO na jejich výsostném svrchovaném území. A chci se vás zeptat, jak chcete zabezpečit, eh, že eh, tato směrnice bude používána pouze na změnu zelené knihy? Eh, protože eh, musíme mít jasnou legislativu. Eh, jsou tady exorbitantní záležitosti, zejména prostě pro ty země, které nechtějí schválit pěstování GMO a domnívám se, že se podařilo vyvolat paniku v evropském obyvatelstvu a to souvisí s tím, že členské státy nebyly schopny provozovat osvětu spotřebitele, o co vlastně běží v genetické technice a tech, v genetických technologiích. Chci se ptát komise, zda počítají s nějakou osvětovou akcí pro GMO občané vůbec netuší, oč se jedná a z části, abych to tak trochu provokativním způsobem eh, formulovala, jsou tak trochu udržováni v hlouposti a jako by byli považováni za hlupáky a vůbec nebylo, mm, se nevyplatilo je informovat. Myslím si, že komise by měla ve spolupráci s členskými státy skutečně dělat informačně osvětové kampaně ke genetickým technologiím, protože já jsem přesvědčena o tom, že v budoucnosti se bez genetických technologií prostě neobejdeme. Když se podíváme jenom na explozivně rostoucí počet obyvatel, do budoucna budeme se ještě divit, jak nezbytné bude používání eh, GMO všude ve světě a konec konců i u nás. A další otázku bych vám ráda ještě položila, a sice jakým způsobem chcete zabezpečit, aby toto tolerantní řešení, které chcete zabudovat do eh, respektivní směrnice, jak chcete tedy zabezpečit, aby nedošlo k zabránění pěstování GMO na celém území EU. EU, maní kolegyně Ajuzo už se vlastně Eh, o tom zmínila, protože teď se jedná o možnost pěstování, ale když ten členský stát třeba řekne nějaký, ale my nechceme dovozit, tak co se stane se zemědělstvím? Zemědělství je odkázáno na to 80% rostlinných bílkovin dovážet a to většinou z Jižní Ameriky a tady máme zpravedla pěstování GMO produktů. Jak tedy s tím hodláme nakládat a bude existovat hodnocení dopadu v souvislosti s náklady, které připadnou na zemědělce? A jak eventuálně odhadujete zvyšování cen potravin, protože to nebude moci prostě eh, zaplatit zemědělec samotný obávám se, že to způsobí obrovský nárůst cen, zejména za živočišné produkty. Děkuji. Hlásí se o slovo ještě dva řečníci. Alois Petrle je další a potom paní McGuinness. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mě nezajímá ideologická debata v duchu rozdělení na ty, kteří jsou pro a na ony, kteří jsou proti. Já si myslím, že bychom měli vést reálnou a také vědeckou diskusi tak, abychom opravdu měli dobrý právní základ. Já jsem velice rád, že členské státy mohou říci ne, ale my se dostáváme k problému pasivního kouření, jestliže člen, druhý, tedy sousední členský stát GMO povolí a druhý ne. Je jasné, že když budeme vycházet z celistvého holistického přístupu, pak musíme si uvědomit, že můžeme vyčlenit pouze určité části, které můžeme studovat. A potom Otázka zní, jaké výsledky jsou relevantní. Já si myslím, že bychom zde měli být féroví a že ti, kteří chtějí více GMO, tak mají mít tuto možnost a také ponesou více rizik. Tady existují otevřené otázky před schválením i po schválení GMO. Otázka zní, do jaké míry může také posoudit interakce v přírodě. To je například ovlivňování, opilování, potom včel a potom potravy, ovlivňování potravinového řetězce zvířat. Pak jsou tady ještě také další otázky, které nedokáže EFSA zodpovědět. A proto já vás chápu, pane komisaři, když hodláte pracovat na zlepšení vědeckého základu, ale já dobře vím, že když se něco uvolní či schválí, potom skutečno se stane argumentem samým a o určitých věcech si již nebude hovořit. Když se budeme řídit tím, co řekla paní Zomer, že EU by se měla také seznámit s globálními postupy, tak to si myslím, že toto bychom měli brát vážně a zde bychom se měli ještě více angažovat, jinak se dostaneme ještě do větších problémů. Děkuji. A nyní končím seznam řečníků, protože nám utíká čas. Mám ještě tedy dva řečníky a Margaret McGuinness je další. Děkuji, děkuji, pane předsedo omlouvám se panu komisaři za to, že jsem tady nebyla na začátku prezentace, ale přečetla jsem si stanovisko komise. Já jsem přišla pozdě, protože jsem hovořila se skupinou mladých farmářů a hovořili jsme také o GMO. A já doufám, že ode dneška budeme mít lepší kvalitativní debatu mezi členskými státy o nových technologiích, včetně GMO protože v určitém duchu farmáři, vědci budou muset začít hovořit, jestliže některá země se rozhodne pro zákaz GMO. Budeme muset také hovořit o implikacích tohoto zákazu. Irsko například, vláda v Irsku, a oni nezastupují mě, eh, se vždy, eh, ne, se nikdy nevyjadřují a my do Irska dovážíme geneticky modifikovanou soju a je to schválené a bezpečné. A nyní nechce Irsko Norsko pěstovat GMO, ale nechci tady žádný budoucí zákon zákaz technologie, která by mohla řešit budoucí situaci. Já doufám, že ode dneška bude lepší debata a že ti, kteří mají otevřenou mysl, jako já, budou moci o těchto záležitostech debatovat, aniž bychom se dostali přímo do otevřených bojů, neboť dosavadní debata byla opravdu velice napjatá a doufám, že dojde k otevřené diskuse, ne k zákopové válce. Takže, jak řekl jeden kolega, ne ideologie, ale realita. Je třeba abychom také zvážili, zdali je logické zakázat tuto technologii, když ji aplikuje celý svět. Proto já jsem řekla také mladým farmářům, aby e, zvážili tyto nové technologie. A jestliže společnost bude toho názoru, že tuto technologii nechceme, pak také musíme zvážit dopady na budoucnost, protože mnozí z nás mají velké obavy o životní prostředí, ale možná, že tato technologie nám určité odpásky zodpoví. Nevyřeší světový eh, hlad, ale možná nám nabídne určitá řešení a já především žádám vaši otevřenou mysl. Děkuji. Petr Líze je poslední řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři já jsem byl poněkud zdrženlivý, ale některé proslovy kolegů mě motivovaly k tomuto vystoupení. Já jsem se účastnil uh, na vyjednávání a přijímání současné směrnice. Já nejsem fanouškem zelené genové techniky. Já si myslím, že určité sliby, které se dělají, jsou přehnané. Já jsem pro přísná pravidla, ale já se domnívám, že tato přísná pravidla máme. Nikde na světě není tak přísné schvalovací řízení jako v EU a za druhé, toto je politická záležitost. My jsme to tedy tenkrát vyjednali a nikdy předtím a nikdy potom v historii EU nebylo u stolu více zelených ministrů jako tenkrát. Bylo to v Itálii, v Německu a v dalších zemích byli to zelení ministři, kteří o tomto bodu s námi jednali. A politické zkušenosti říkají, že ti vždy jdou na absolutní jistotu. Myslím si, že my máme docela dobrý systém. A oproti tématu, o kterém jsme minulém, v minulém eh, eh, týdnu eh, kontroverzně diskutovali, to bylo klonování zvířat. Tady nemůžeme tedy argumentovat ochranou zvířat. A vlastně by i členské státy, které doposud váhaly, by měly tyto produkty povolit. Jestliže komise toto právně a politicky jasně řekne, že to není povinné či závazné, tak je to politická vstřícnost. A já bych eh, požádal, abychom to všichni uznali, neboť komise je vždy povinna eh, předkládat stížnosti k soudu jestliže není správním postupem spokojena. Ale dnes komise se vyjádřila jasně. Já, pane komisaři, v tom nevidím žádný problém. Jestliže eh, bude tento návrh zamítnut, tak, pane komisaři, musíte toto zažalovat. Jestliže budou existovat státy, které GMO z politických důvodů nebudou chtít, tak to se musí zažalovat. Samozřejmě u vědeckých důvodů můžeme mít na to různé názory, ale jestliže je to několikrát prověřeno, pak někdy konečně musí platit poslední slovo instituce, kterou jsme pro toto vytvořili. Já se domnívám, že tento návrh je pragmatický, rozumný, respektuje politické skute- skutečnosti a jestliže někteří z nás tento návrh z politického hlediska nechtějí, tak si musí uvědomit dopady. Pak bude například také jednou žalovat nějaká firma a potom kritické hlasy vůči genové technice dosáhnou méně než prostřednictvím tohoto návrhu. Děkuji. Ano. Pane komisaři, to byla celá řada otázek a také komentářů a připomínek. Návrh je opravdu překvapivý, ale myslím si, že není trendem v EU a to by byl trend renacionalizace, tak abychom odstoupili od našich standardů, od určitých věcí, které nejsme schopně, schopni evropsky řešit. A také byly mi položeny otázky, co to znamená pro společný trh, pro agrární trh, pro hraniční oblasti. Tady jste řekl, že proto existují předpisy. Celá řada řečníků kritizovalo EFSA já bych po návštěvě v Parmě ještě jednou rozlišoval a diferencoval. Musíme si uvědomit, proč EFSU kritizujeme. A tady bylo jasně řečeno, že vědecký panel 21 vybraných vědců dostal tento panel nezávislost a je tedy nesprávné říci, že tento panel, že tyto věci nejsou nezávislí, ale otázka je, zdali EFSA dělá dostatek analýz eh, vzhledem k dlouhodobým dopadům na zdraví a také vzhledem k interakci v životním prostředí, jestliže dojde potom k uvolňování. Takže otázka zní, zdali tady se opravdu provádí dostatek studií, ale my bychom neměli od, hned od počátku říci, že EFSA není nezávislá. To je nesprávné. Můžeme říci, že jejich výsledky se mi nelíbí, ale to nemá co dočinění z nezáv nemá co dočinění s nezávislostí. To jsem chtěl podotknout, protože pan eh, komisař eh, eh, že pan komisař má zvýšit hodnocení a pozici EFSA, ale na druhé straně se tady umožňuje kritika EFSA. Takže máte nyní možnost odpovědět. Děkuji. Já bych nejdříve chtěl vám poděkovat za vaše komentáře a připomínky, které zazněly. Já jsem si vyslechl všechny připomínky, budu je analyzovat a doufám, že také o mnoha tématech budeme dále diskutovat. Pokud se týče komise, že by si snad měla ruce nad zodpovědností, tak já tady musím říci, že eh, zodpovědnost je na straně členských států. Rada nikdy neschválila rozhodnutí o GMO a také nikdy neřekla, že by bylo něco nesprávné. Vždy, eh, nikdy tedy rada se nerozhodla a vždy nechala rozhodnutí na komisi. Já si myslím, že je to dávání zodpovědnosti komisi. A zde my jsme velice citliví vůči skutečnosti v jednotlivých členských státech. I mention, for example... No, já jsem zmiňoval situaci v zemi, kterou znám nejlépe. Je to malá země, 220 eh, čtverečních kilometrů. Eh, jaká pravidla pro koexistenci můžeme nastavit pro GMO? To je jeden příklad. Máme jednou zemi, která tlačí svoji zemědělskou, své zemědělství směrem k biozemědělství. A to velice extenzivně. Já myslím si, že eh, pak tady musí Eh, přijmout určitá rozhodnutí a nemůže se nechat něco vnutit od toho odvětví, které by trvalo na tom, že eh, bude eh, pěstovat GMO uprostřed, uprostřed oblasti vyčleněné víceméně na organické, na biozemědělství. To, jsou tady, to je tady realita, které čelíme. Musíme tu, situa- tu situaci vnímat citlivě. Není to otázka toho, že by se tento trh vracel do působnosti členských států z evropské úrovně. Jde o to, že členské státy musí mít pravomoc rozhodovat o tom, co se děje na jejich území. Tady jde o pěstování. To je něco jako výstavba budovy. Jako kdybych řekl, že chci vybudovat nějaký, eh, nějaké nákupní centrum a, eh, a že se to chci postavit, kde chci. Eh, není to možné, protože se k tomu mohou vyslovit jiné členské státy. Taková je realita, je to realita, které čelíme i v celé řadě jiných případů. Čili podívejme se na to takto. Nediskutujeme tady o GMO, diskutujeme o právu, které dáváme členským státům, jde o právo rozhodnout se, že nebudou pěstovat GMO. To je, oč běží nyní v tom návrhu, který je na stole. A to bych rád zdůraznil. Takže, abych zareagoval na paní Ayuso, komise eh, stále bude eh, přijímat eh, povolovací rozhodnutí, pokud EO. To stále bude provádět komise. Za druhé, nebudou žádné optáty u obchodování. To znamená, obchodování s GMO bude i nadále zcela volné. Bude to zcela volný trh. Eh, země, které pěstují GMO, je mohou prodávat eh, v libovolné jiné zemi v Evropě. Souhlasím s vámi a s dalšími, s paní Grostet. Vy jste hovořila o tom, že není možné Evropu chránit před inovacemi. Já si myslím, že jsem to dosti důrazně vyzdvihoval v posledních měsících a řekl jsem to i ve vašem výboru, že si nevezmu eh, na odpovědnost to, že bych eh, Evropu ehm, uvrhl do situace, kdy zaostává za inovacemi, za vývojem, protože to by šlo proti zájmům evropského občana. Musíme tedy podporovat inovace, a na druhou stranu si musíme být eh, velmi dobře vědomi rizika s tím spojeného a musíme také posílit postupy pro vyhodnocování tohoto rizika. Proto i nadále ve svých vystoupeních hovořím důrazně o tom, že e, musíme podporovat inovace zodpovědné. Inovace, o kterých také bude jasné, jaký bude přínos pro um, obyvatele Evropy, protože inovace pro inovace to jenom proto, abychom eh, dosáhli jiné ceny nebo aby se zvýšil zisk nějakého podniku, to, to není účelem. Mně jde o inovace, které jsou skutečně prospěšné pro lidstvo jako celek, pro člověka. A je zde celá řada možností. Slyšeli jsme to také od paní Makils. Je zde obrovský potenciál, ale je třeba poměřovat potenciál a rizika. Já nejsem proti GMO, já nejsem nějak vyhraněně ideologicky zaměřen pro či proti, ale věřím, že je mojí odpovědností vidět eh, dlouhodobé dopady rozhodnutí, eh, která dnes přijímáme. Pokud je, eh, byla tady opět ta otázka právní nejistoty, to, co není podnikáme, a proto jsem také tolik eh, trval na tom, aby zde bylo spolurozhodování. Jde tedy o to řádně nastavit právní základ pro naše dnešní kroky, pro ta rozhodnutí, která provádí členské státy. A díky tomu, co nyní činíme, budeme mít právní základ pro opta, pro případný optan ze strany členských států. A já podpořím členské státy, ať už je vztah s USA nebo eh, jednání ve VTO. Pokud eh, to bude nějak napadeno, nějaké rozhodnutí členské, stát, členské země, tak eh, já daný členský stát podpořím, protože je to můj názor, je to i názor mých právníků, že náš postup je správný. Byla za také tady otázka, proč nemožnit opt-out z důvodu zdraví či environmentálního rizika. Já jsem to již vysvětlil. Zdraví environmentální rizika jsou již vyhodnocována EFSO, eh, než je vydáno povolení. A tady se bavíme o procesu, který se spouští po udělení povolení. To znamená, že nemůžeme mít opt-out, eh, který by vlastně byl v rozporu s pozitivním doporučením EFSI. Ale dáváme k dispozici celou škálu důvodů, z nich je možné opt-out uplatnit. Pokud by členský stát chtěl přece jen trvat eh, na eh, důvodu eh, rizika pro lidské zdraví či životní prostředí, tak je zde stále možnost uplatnit bezpečnostní doložku, safeguard clause, ale ten proces potom vypadá tak, jak říkal pan Lise. To znamená, podíváme se na to, obrátíme se opět na EFSA, abychom zjistili, zda existuje skutečný, skutečné riziko pro pro zdraví či životní prostředí, tak abychom mohli akceptovat uplatnění bezpečnostní doložky. A pokud EFSA řekne ne, e, není proto důvod e, v oblasti rizika pro zdraví či životní prostředí, pak musí členský stát stáhnout um, svoji žádost podle bezpečnostní doložky, nebo to musí dát k soudu. Tak je ten postup nastaven dnes a nějak to neoslabuje nebo neruší právo členského státu spochybnit rozhodnutí ohledně uplatnění důvodu eh, zdraví či eh, environmentálního rizika, eh, tedy napadnout to u soudu, to právo dnes platí a bude platit nadále. Jenom nabízíme ještě mnohem jednodušší postup, jak říci své ne pro členské státy. Já samozřejmě tak nesouhlasím s tím, co jsem s tím, že se v novinách objevují informace o věcech, které mají být schvalovány teprve další den. Já v některých těchto tématech eh, se mám sejít s kolegy komisaře až za dva dny. Bohužel k tomu dochází a jistě všichni na to máme stejný názor. Je to nešťastné. Paní Somersová, Somerová eh, zmiňovala také eh, velice zajímavé téma, a totiž to, že nedostatečně informujeme spotřebitele o GMO geneticky modifikovaných organismech. A já bych spíše řekl obecně o inovacích, protože máme Ehm, podobná rizika u různých typů inovací v Evropě. Nejsou to pouze GMO. Ehm, jde tedy o inovační procesy obecně. A je pravda, alespoň já se domnívám, že celá řada aktérů eh, chyběla eh, v tom osvětě, ehm, v informování spotřebitele. Myslím, že, to, že jsou na vině všichni, nejsou to pouze členské státy nebo pouze komise, eh, europoslanci, to, jsou to samotné je to samotný daný eh, sektor, jsou to média, všichni, všichni o toho dali ruce pryč a vzniklo vákuum, eh, které potom se zaplnilo těmi poplašnými zprávami a strašáky, protože to bylo jediné, co nakonec eh, vlastně zaznívalo v tomto váku. A já si myslím, že tuto situaci třeba napravit ne propagandou ve prospěch GMO, ale vnést do toho více fakt. Nějaká propaganda mě nezajímá, ale fakta potřebujeme. Potřebujeme eh, názory vědců, potřebujeme, aby také nevládní organizace hovořily o rizicích s tím spojených a eh, potřebujeme mít všechna fakta na stole, tak abychom jako inteligentní bytosti se mohli inteligentně rozhodnout. Tak by to mělo vypadat, měla by to být racionální diskuse, po které také um, volala paní McGuinness ve svém vystoupení. Já s ním mohu jedině souhlasit a podporuji její apel, připoji se k němu a byl bych rád, kdybychom k tomu přistupovali s otevřenou myslí. Děkuji. Já. Já komisár, jako da... Pane komisaři Dalí, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za to, že jste přišel mezi nás a představil nám toto rozhodnutí komise, to, že předem všechno ve sdělicích, sdělovacích prostředcích, to je prostě osud, nic nezůstává utajeno. Chceme vás ještě vidět před koncem roku, vy jste oznámil, že přijdete rád ještě před koncem roku, a abyste nám představil evaluaci tu, těch nových postupů, to znamená, že se ještě jednou uvidíme abychom se dověděli, o jakých zlepšeních budeme moci diskutovat. Děkuji mnohokrát, uzavírám naše zasedání a zítra v 9 hodin máme různé hlasování. Prosím, dostavte se včas. Děkuji vám. So, thank you very much.